Dámy a pánové, vážení kolegové, chtěl bych vás srdečně přivítat na našem dnešním dopoledním zasedání. Chceme projednat rutinní zprávu předsedy rady tedy irského ministra zahraničních věcí k zasedání Rady pro zahraniční věci. Dále jsme také eh, tedy poprosili o přítomnost dalších eh, bude přítomen pan Gilmore, místo předseda vlády a dále také chceme debatovat o rozhodnutí o Syrio, proto je vhodné, že eh, kolega Dilmor budeme, bude moci zůstat o půl hodiny déle, abychom mohli prodebatovat otázku Sýbirie. Debriefing o Pakistánu uslyšíme dnes a z důvodů, které jsem již uvedl, eh, tedy stáhnu projednávání mé zprávy o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Já bych také chtěl přepsat část této zprávy. Rozhodnutí rady v pondělí v noci z mého hlediska má určité důsledky, které by se měly vyjádřit také v naší práci. Nejde o otázku toho, zda je možné nebo nemožné vyvážet eh, zbraně. K tomu může mít člověk různý názor. Já jsem proti těmto vývozům, protože člověk nemůže zjistit, kdo je konečný uživatel. A to, že zbraně by mohly být použity proti nám, eh, tady je těžko podávat korektní příklad náklady, ale eh, víme, jak probíhala situace kolem Talibanu. Nejdříve byli vyzbrani, vyzbrojeni Rusy, eh, potom Američany, eh, potom se také staly určité problémy v Kuwaitu a e, víme tedy, že k moci se mohou dostat v Syrii takové síly, které vlastně nepřispějí ke zlepšení životní situace lidí a je nutné tedy dávat pozor na situaci menšin. A Nemůžeme počítat s tím, že všichni jsou liberálními muslimy. Toto rozhodnutí, a to je další věc, má zásadní význam. Toto rozhodnutí totiž znamená to, že se naznačuje tolik, že Evropská unie již nemá žádné kompetence v otázce vývozu zbraní. Tak tato otázka byla opět převedena na národní úroveň. Nejsem si eh, jist, zda toto bylo prioritním cílem pro Velkou Británii a nebo tedy Sýrie když eh, eh, Britové říkají, že v následujících dvou měsících nebudou dodávat zbraně, pak by mohli také eh, postupovat zcela jinak podle rozhodnutí Ženeva 2. Obsahově to není nic jiného, je to jenom stažení evropské kompetence a renacionalizace této otázky, což je, myslím, velmi zásadní rozhodnutí které naznačuje, že zde jsou určité představy Britů eh, eh, o opětné nacionalizaci těchto otázek, které jsou prioritní a přitom eh, se otázka VETA velmi skvěle využije k dosažení těchto cílů a toto dosažení bylo zcela skvěle prezentováno, což si mnozí během této noci neuvědomili. Eh, bylo řečeno, že nejde o evropskou politiku, ale britské zájmy ohledně Sýrie. To znamená, že tato otázka je definována čistě národně a tím ale byl využit také prostor evropský zcela zásadním způsobem. Je možné mu gratulovat k tomu, jak chytře to eh, udělal ministr Velké Británie. Britové již nebudou potřebovat žádné referendum eh, mohou dosáhnout svého cíle i touto cestou, mám-li to říct eh, tedy cynicky. Ale dost k tomuto úvodu. Pane ministře, máte slovo. Thank you. Uh, Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat za tuto příležitost, že jsem byl pozván na půdu výboru AFETu, abych informoval výbor pro zahraniční záležitosti o výsledcích Rady pro zahraniční záležitosti, která se setkala 27. května. Zasedání, jak víte a jak jste také řekl, se zabývalo především otázkou Syrie a rozhodnutí o budoucnosti Evropské unie a o sankcích, včetně embarga o zbraních, a k tomu se za chviličku vrátím se zabývalo následujícími. V první řadě členské státy Evropské unie jsou spojeny ve svém přesvědčení, že každé úsilí, které je možné, musí být vyvinuto, abychom dosáhli politického řešení, abychom ukončili tento konflikt. Evropská unie plně podporuje e, iniciátory USA i Rusko, aby se všechny strany dostaly k vyjednávacímu stolu na základě Ženevské umluvy eh, z června roku 2012. Jak zúrazňují závěry Rady, Evropská unie bude nadále pracovat na řešení všech zainteresovaných stran, včetně OSN, dále Ligy arabských států a eh, také Brahímiho zvláštního představitele. Závěry, které se týkají koalice, syrské opozice všech koaličních skupin, aby došlo k politickému řešení, aby také jsme zapojili všechny zainteresované strany. Zoufalá humanitární situace jak v Syrii, tak mimo Syrii je také zohledněna v závěrech rady. Více než 80 tisíc lidí zemřelo a 1,5 milionu lidí je museli opustit svoji zemi. Rozsah této katastrofy neustále narůstá. Členové asi vědí, že je poskytována zásadní pomoc ze strany Evropské unie a členských států. Více než 700 milion euro bylo získáno a také jsou tady další závazky, které mají být naplněny. Co se týče sankcí, ministři se dohodli na tom, že rozšíří restriktivní opatření na 12 měsíců bez embarga na zbraně. Ministři také souhlasili o deklaraci, která stanoví závazky členským státům, aby sledovali ve svých národních politikách veškeré záruky ohledně Syrie, co se týče odesílání vojenských eh, zařízení. Členské státy v tuto chvíli nebudou postupovat, eh, aby poskytovali toto zařízení. Eh, toto stanovisko bude být zrevidováno za dva měsíce na základě zprávy vysoké představitelky o politické situaci, především co se týče úsilí přizvat všechny strany k vyjednávacímu stolu, čemu říkáme ženevský proces. Vysoká představitelka bude také jednat s generálním tajemníkem OSN předtím, než předloží svoji zprávu. Výměna názoru o mírovém procesu na Blízkém výchově e, se také očekávala, nicméně bude se o tom hovořit až v červnu kvůli nedostatku času. Bude to důležitá příležitost udělat inventarizaci úsilí ze strany USA, obnovit vyjednávání mezi stranami a nastolit e, řešení dvou států. Snažíme se po, e, pracovat na tomto cíli. Bude také důležité podívat se na implementaci závěru Rady z května a prosince loňského roku. Intenzita zapojení Evropské unie eh, je dána tím, že Evropská unie, osm ministrů zahraničí Evropské unie navštívili region od Rady, která se konala v Dubnu. Také bereme v potaz společnou eh, politiku obrany a bezpečnosti, ministři ji chtějí zrevidovat předtím, než vznikne konečná zpráva vysoké představitelky o CDP eh, v prosinci a také následně bude pokračovat v dubnu jednání ministrů obrany. Zaměří se především na řízení krize pro civilní obyvatelstvo. Této otázce eh, jsme se příliš nevěnovali, musíme se jí věnovat také na Evropské radě. Musíme Zlepšit eh, organizaci postupy při řízení krizí je zapotřebí také definovat jasné cíle, co se týče misí CSTP pro občanskou společnost eh, a také eh, jak využít těchto nástrojů CSTP a podobných. Externí služba a jejich informace budou velice důležité pro zlepšení toho, jak provádět CSTP. Na úvod vysoká představitelka hovořila o dalších důležitých otázkách, poukázala na úspěšný výsledek konference eh, dárců v Mali na vysoké úrovni. Bylo to 15. května. Eh, bylo tam dohromady 108 zástupců a zastupovali vládu a ministerstvo zahraničí. Celkové závazky byly více než 3,5 miliard euro. Byl by to evropský balíček, který by eh, také vyčlenil 500 milionů euro. Musíme se zaměřit na implementaci těchto závisků a pozbudit implementaci eh, plánu oživení. Evropská unie, Francie a Mali se dohodly na tom, že předloží dané návrhy. Závěry rady zdůrazňují podporu ze strany Evropské unie, co se týče implementace cestovní mapy na změnu a také, že bude vyslána evropská pozorovací mise eh, v dobách voleb. Chceme zprostředkovat dialog také s Prištinou, implementační plán, má tady být eh, dubnová dohoda, vysoká představitelka pomáhala domluvit eh, dohodu mezi Kosovem a Srbskem. Co je důležité, aby tato dohoda byla naplněna do konce roku, aby to bylo v následných měsících řešeno především otázka amnestičního práva, eh, otázka nastavení nových struktur v oblasti policie a spravedlnosti. Co se týče eh, konference mezi Somálskem a Evropskou unii 16.9. Eh, tomu budou předcházet dvě setkání v Bruselu, kde máme vytvořit nový díl pro Somálsko, jak obnovit tento stát. Somálsko by mělo přistoupit k dohodě z Kotonu do konce září. Pane předsedo, velice rád eh, odpovím na jakékoliv dotazy ze strany členů tohoto výboru. Eh. Děkuji, pan Salafranka. Velice vám děkuji, pane předsedo. Pane ministře, chtěl bych vám velice poděkoval za to, že jste se dostavil do našeho výboru a že jste nás informoval o eh, rozhodnutí eh, rady z tohoto týdne. Co se týče k Sýrii, chtěl bych říci, že závěry rady eh, a politika členských států bere na vědomí rozhodnutí o eh, embargo o zbraních a asi eh, vejde eh, do dějin Evropské unie. Chtěl bych navázat na to, to, co jste říkal v souvislosti s možnou renacionalizací kompetencí Chtěl bych ale zdůraznit něco mnohem důležitějšího a to je eh, život eh, lidí v Sýrii. Rada ministrů eh, zastávala různé názory a je jasné, že Evropská služba pro vnější činnost Sí, gracias, señor presidente. Eh, estaba diciendo que no me refería. Hmm. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, chtěl právě eh, říci, že nechci tolik hovořit o renacionalizaci zahraniční politiky, a ani o určitých postojích členských států. Chtěl bych hovořit o smutném osudu eh, lidí, že e, tolik lidí umírá v syrském konfliktu, tak jak to zazdělo již minulý týden na plenárním zasedání Evropského parlamentu, když jsme e, požadovali, aby se Evropská unie více angažovala. E, vysoká zastupitelka upozornila na témata, kterými se také Rada ministrů zabývala, ale chtěl bych říci, že tyto závěry e, nejsou e, zrovna skvělé když zohlednutí postoje členských států. A chtěl e, bych položit otázku. Nechci tu situaci dramatizovat, ale chtěl bych se zeptat, kolik lidí ještě musí zemřít až do srpna, pane ministře, protože již nyní jsme zaznamenali tolik smutných úmrtí a vyčkávali jsme tak dlouho, po dobu dvou let. Proč jsme čekali tak dlouho, než členské státy učinily takovéto rozhodnutí? Možná jsme mohli realizovat jinou politiku již dříve. Ana Gomeš? Um, Pane ministře, pan Salafranka je velice diplomatický když hovoří o tom, co se děje. Já jsem diplomatka ve svém povolání a tato situace z mého hlediska je naprosto zoufalá. Renacionalizace, vývoz zbraní a takovéto řešení syrského konfliktu. neřeknu nic víc. Já věřím, že Evropský parlament k tomu přijme své stanovisko, až budeme hovořit o vývozu zbraní. Hovoříme o zbraních, které v celé řadě zemí jsou považovány za zbraně hromadného ničení. Co se týče Syrie, ráda bych se zeptala, zda rada zvážila možnost, že vytvoří něco tak základního, jako je kontaktní skupina v rámci OSN, aby mohla zapojit všechny hráče, především P5, Rusko, Čínu, nejen to se týče sdělení informace, ale sdílené odpovědnosti. Já si myslím, že to je něco, co podobné předešlé situace jako na Balkánu eh, byly velkým poučením, ale bohužel nic takového nevidím, že by se dělalo v případě Syrie. A ráda bych chtěla vědět, jestli rada zvážila možnosti, jak umožnit stranám v zónách tedy tzv. svobodných zónách Syrie, aby těmto zónám umožnila, aby se vytvářely budoucí zprávu řízení a v tuto chvíli, aby prosazovali dialog, tolerance a vzájemné soužití. Mám pocit a obávám se, že Evropská unie v tomto ohledu nedělá naprosto základní věci a to mělo být velké poučení z velkých jiných krizí. A tato krize je mnohem závažnější v celé řadě ohledů právě z hlediska lokalizace nachází se v srdci Blízkého východu. Co se týče CSTP a jakékoliv diskuse se týkaly tohoto nástroje, další rada v prosinci má přijmout eh, bezpečnostní strategie v námořní oblasti. Mohli by možná ministři předat tuto problematiku také ministrům obrany, anebo to je věc, kterou nemají vůbec řešit eh, ministři obrany. Otázka bezpečnosti a tak vůbec je to nezajímá. Lambsdorff. Pan Lambsdorff. Velice vám děkuji, pane předsedo. Já mohu jenom podpořit slova Ani Gomeš. Byl to strašlivý eh, den pro společnou eh, bezpečnostní a obranou politiku Evropské unie. Ještě před jednáním ministři z různých zemí vystoupili v televizi a hovořili o nutnosti zachování evropské jednoty a že je eh, třeba jednotně vystupovat na mezinárodní scéně, protože je třeba přesvědčit, že Evropskou unii ostatní nemohou brát vážně, když eh, naši ministři nebudou sami brát vážně Evropskou unii. Taková je situace. Eh, pan eh, předseda hovořil o britské pozici. Postoj Velké Británie byl od samého začátku jasný. Londýn si nepřál pokračování embarga zbraní a Velká Británie Eh, mohla vnutit svou vůli ostatním. Je to eh, překvapující zdá se, že je to takový určitý eh, typ evropské nemoci z obecného hlediska. Je když se to zemím hodí, včetně mé vlastní zemi, tak ano, tak eh, Německo bude s radostí spolupracovat s Londýnem, eh, když eh, to ostatní nejtěžší, ale funguje to. A když jde o politiku, tak i Francie bude spolupracovat s Británií. Nikdo s tím spokojen nebude, jenom Britové neříkám to nikterak cynicky, je to skutečnost, že se Evropská unie sama sebe vůbec nebere vážně a také se domnívám, že postoj Británie eh, asi eh, byl ovlivněn eh, zvažováním o vlastním konfliktu, ale vidím v tom také britské zájmy, které se značně odlišují od evropských zájmů. Nejsou to společné zájmy, nemohly by vést k politickému řešení, který povede k uklidnění a zabrání tomu, aby se konflikt šířil do sousedních zemí a pomohl by e, řešit Syrii e, situaci po konfliktu. Já bych e, velice rád slyšel z vašich úst, pane ministře, co britský ministr identifikoval jako své zájmy, které by byly tak odlišné od britských evropských, eh, promiňte, od evropských zájmů, že se mu podařilo tu jednotu Evropy prolomit. A to není poprvé, je to po třetí, kdy eh, jsme neschopni řešit eh, problémy Libie. Byla to Británie a Francie, které měly vůdčí eh, postavení a eh, všichni za nimi pokulhávali a to tež Mali. A nyní Sýrie, Británie a Francie tedy prolomili tuto jednotu. Já eh, eh, bych byl proto, abychom zrušili eh, ten prosincový summit a nebo změnili jeho téma, protože to nějak nefunguje a ten summit bude zbytečný, pokud chtějí představitelé vlád a státu utrácet peníze daňových poplatníků, tak je to tedy jejich záležitost, ale my od toho nemůžeme nic očekávat. Uh, uh, Watson. Ne, ne, ne, ne, herr Donjon. Pan Donjon. Oui, monsieur, monsieur Ano, pane předsedo, já jsem stejně jako ostatní kolegové konsternován obsahem i formou a domnívám se, že toto rozhodnutí všechny překvapuje a nechápu logiku eh, uvolnění embarga na vývoz zbraní. Jedině se nad, že to je takové polovičaté řešení eh, ve smyslu eh, uklidnění svědomí co se týče aplikace lůty, omezování, restrikcí, a polovičatých řešení víme, že v terénu toto nebude mít velký dopad. Alternativa je ale jasná. Buď se zasáhne vojensky masivně ve smyslu zastavení bojů a ale realisticky a diplomaticky viděno je to jediná alternativa. Vidíme zde určité analogie také se situací v Bosně, na Balkánu, kde jsme sledovali masakry každý den a e, politika byla lift and strike. E, tam bylo to end, ale tady to je lift a nikoliv strike a e, jednání Eh, jsou zcela zbytečná. Eh, já se domnívám, že zde tento konflikt se zhorší, bude mít dopad na naše eh, vlastní síly v Libanonu a jinde, čili je to rozhodnutí skutečně katastrofální. A já bych si byl přál, kdyby rada využila tu, těch deset hodin jednání pro podporu eh, rozhodnutí ze Ženevy a pro eh, podporu politiky, kterou děláme několik měsíců. Zde skutečně nebyla dána evropská odpověď. Je nutné diskutovat s Asadem, eh, ale chceme-li politické řešení, pak musíme diskutovat se všemi. A je nutné také zohlednit situaci v Iránu. Eh, to jsou všechny okolnosti, které je nutné eh, také zohlednit. Já se domnívám, že výsledek je jenom uklidně mění svědomí a trošku nižší cena eh, eh, za tuto zahraniční politiku. Jsem konsternován. Děkuji, pan předseda. Pan Tenok. Uh, you, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nehovoř, nehovořím jménem britské vlády, nicméně patřím k vládě, která je v koalici, takže pochopitelně mám určitá stanoviska, která jsou blízká britské vládě a s veškerým respektem k ostatním kolegům a e, především s ohledem na pana Lambsdorfa, v Lisabonské smlouvě byla chyba dát e, jednomyslnost v zahraniční politice, protože to spadá skutečně do působnosti národní politiky. V případě Velké Británie, Francie, to jsou vojenské mocnosti. Pro nás je naprosto nepřijatelné, pokud by nám někdo měl měnit eh, bezpečnostní zahraniční politiku a měl by nám ji vnucovat. Takže si ponecháváme stanovisko, co se týče zrušení embarga Evropské unie a eh, využijeme toho, až přijde správná chvíle. Neměli bychom eh, se zabývat tímto hrozným dilematem. Nechceme dále dělit Evropskou unii nebo způsobovat další krveprolití. Chceme zabránit dalšímu krveprolití a, a doufáme, že tato země se vydá cestou eh, demokracie a ne občanské války. A chceme také napravit eh, asymetrie, kdy Irán, Čína, Rusko a čím dál tím více Hezbollah, kde máme tisíce nových bojovníků, kteří jsou přítomní přímo v Syrii, což eh, také ničí dohodu s Libanonem. Jak to, že vojenská frakce je na seznamu, na černém seznamu teroristů, ale pro Asada je to důležité, protože Evropská unie do této chvíle nemohla vyzbrojovat eh, umírněné rebely. Salim Idris eh, je velitelem svobodné syrské armády, který mě přijde jako umírněný opoziční eh, bojovník, podstatě jediná možnost, kterou máme, že tam budeme mít mezinárodní vojenské pozorovatele a On mi řekl, že nikdo to nemůže řešit, když jsem eh, se ho zeptal. Takže to je možná jedna věc, kterou by měla řešit eh, ženevská eh, konference mezi USA a Ruskem, protože salafisté a Al-Qaida tyto síle získají tyto zbraně, ale jak to můžeme ochránit a uhlídat eh, na, v terénu přímo tam, kde ty zbraně budou posílány. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Budu hovořit německy. Já si nemyslím, že je to tak překvapující, co nás eh, konfrontuje v současnosti a proto uh, jenom beru na vědomí, co eh, rada rozhodla, jaká je naše pozice v zahraniční politice. To znamená e, nepraktikovat e, společnou zahraniční politiku, ale přenést to na členské státy. A to je ten problém, když přemýšlíme o tom, jak můžeme vypracovat společný postoj k takovýmto konfliktům. Jistě můžeme mít různé názory, jak má společná zahraniční obraná politika vypadat a můžeme říci, že si nepřejeme vojenské řešení, to je jasné, ale tady se projevuje nes neschopnost uvažovat dále v otázce, jak přistupovat k takovýmto konfliktům a k nutnosti reagovat na takovéto situace. A za druhé, já si myslím, že e, když se bude projednávat společná zahraniční politika na samitu e, v prosinci jako ústřední téma, v rámci příprav budou muset všechny členské státy, vysoká zastupitelka e, transparentně a jasně jasně eh, naznačit eh, eh, úsilí vypracovávání společného postoje, aby občané v členských státech pochopili, jak chceme vypracovat společnou zahraniční politiku, protože potom na základě reálných politických sil v jednotlivých členských státech se budou uzavírat dohody za zavřenými dveřmi a to nebude žádná strategie, která by také podpořila mezinárodní mezinárodní důvěryhodnost EU. A měl bych otázku, pane ministře, eh, proč eh, nebyl eh, vyjádřen jednoznačnější postoj z hlediska problematiky uprchlíků. Pan Salafranka jako jediný doposud upozornil na otázku toho lidského rozměru situace v Sýrii. Já se domnívám, že EU má odpovědnost a musí se jednoznačně vyjádřit k eh, podpoře eh, zlepšení monetární situace. Já bych očekával eh, něco více, snad se k tomu budete moci vyjádřit. Děkuji. Máte slovo? Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. první řadě rozsah problému a krize v Syrie je nesmírný. Máme asi konzervativní odhady 800 lidí, 80 tisíc lidí, kteří byli zabiti a milion a půl lidí, kteří byli vyhnáni eh, ze země, jsou v uprchlických táborech v Turecku, v Libanonu, v Jordánsku, mnohem více lidí, než jsme původně očekávali. Více než 6 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc. I když jsme zahájili tuto diskusi dnes ráno, kolik lidí bylo zabito v Syrii, kolik lidí přišlo o svůj domov. V tomto kontextu, a myslím si, že to byl pan Danjean, který to takto uvedl. Jak máme reagovat na tuto krizi? Vojenským zásahem, v jakékoliv formě, abychom zastavili toto vraždění, a nebo máme dále prosazovat to politickou diplomatickou cestu. Přístup Evropské unie k dnešnímu datum bylo, ano, sledovat mírový politický diplomatický proces vyřešení této krize. To je důvod, proč Evropská unie neustále podporovala brahimský proces a proces ještě předtím. Z tohoto důvodu Evropská unie podporuje tento postup a to je také v závěru rady z pondělí. Tam je řečeno, že podporujeme iniciativu USA a Ruska zahájení takzvaného ženevského procesu číslo 2. Ten bod, který zazněl ze strany paní Anny Gomeš, zde máme kontaktní skupinu. V ženevském procesu je akční skupina, která byla vytvořena, která má deset zemí plus Evropskou unii. To bude zahájeno v rámci, obnoveno v rámci toho ženského procesu číslo 2. Vysoká představitelka a ESVČ neustále jsou v kontaktu s různými stranami v dané krizi, v dané situaci, včetně OSN. Myslím si, že potřebujeme také vzít v potaz to, že Evropská unie je největším přispěvatelem co se týče humanitárních snah a podpory uprchlíků. Otázka, která zazněla panem Šolcem ve vztahu líkům, když hovořil o humanitární situaci, tak se to doslova výslovně řeší v závěrech rady. Nebudeme se omezovat pouze na sankce a na embargo zbraní. Jsou to tři stránky, osm bodů, je to seznam závěrů a mezi nimi konkrétně je také otázka humanitární krize, co se děje v případě uprchlíků a úsilí ze strany Evropské unie, aby se tato situace řešila. 800 tisíc milionů pardon, euro, několik milionů z toho už bylo implementováno. Tím se dostávám k otázce sankcí a embarga zbraní. Myslím si, že to byl pan Lambsdorff, který řekl, že to je rozhodnutí, které se musí udělat jednomyslně. Co řešila rada v pondělí, bylo obnovení sankcí. Sankce a sankční režim, včetně tedy embarga zbraní, má vypršet koncem tohoto měsíce a přirozeně eh, vyprší, pokud nebude obnoven. Obnovení tohoto embarga znamená také jednomyslné rozhodnutí ze strany Rady. Byla jednomyslnost eh, nakonec eh, k tomu, že máme obnovit sankce, ekonomické sankce v oblasti obchodu, oblasti financí a tak dále, čili jednotlivá restriktivní opatření, ale nebyla jednomyslnost, co se týče obnovení embarga na vývoz zbraní. A z tohoto důvodu Rada stála před rozhodnutím, zda tedy bude dosažen kompromis, abychom mohli pozměnit toto embargo nějakým způsobem, a nebo zda budeme nesouhlasit s tím, že obnovíme toto embargo na vývoz zbraní. A pak je to otázka pro jednotlivé členské státy, aby se rozhodli, jakým způsobem budou k této otázce přistupovat. Takže než abychom to ponechali otevřené, tak eh, vzniklo prohlášení, eh, k tomu se přihlásily všechny členské státy, souhlasili s ním. A v tomto prohlášení je celá řada podmínek, které se mají uplatňovat v případě dodávek zbraní. Například dodávka zbraní bude pro syrskou národní koalici, takže není to obecné dodávání zbraní, to uzdroznila celá řada lidí, do jaké míry je to kontrolováno, kde ty zbraně vlastně skončí, takže je to míněno také na ochranu civilního obyvatelstva. Musí tady být dostatečné bezpečnostní pojistky, co se týče jejich užívání. A další věc, která je, myslím, důležitá, členské státy budou hodnotit uplatňování licence vývezu případ od případu a budou brát v potaz kritéria, která byla stanovena společným stanoviskem Rady 8.12.2008 kde je definována řada společných pravidel, co se týče kontroly vývozu vojenských eh, technologií, eh, zbraní a tak dále. A na závěr bylo odsouhlaseno, že členské státy v tuto chvíli by nepřistoupily k vývozu těchto zařízení. Já to chápu tak, že tento závazek Eh, se netýká nějakého časového období, tak jak to je veřejně interpretováno, že tady je to do prvního osmí, kdy se rada vrátí k této otázce. Já si myslím, že to tak není, že spíše je to proto, aby byl umožněn ženevský proces, abychom mohli dále pokračovat. Tak já aspoň interpretuji tuto situaci. Myslím, že úplně upřímně a probíhala diskuse, ta diskuse se nezaměřovala na eh, záměry, národní záměry nikoho. Ta diskuse byl upřímný, byla upřímná snaha stanovit obecné společné stanovisko. Nikdo neříkal, že prosazuje své národní zájmy, které by nějak prosazovali v té dané diskusi. Co bylo řečeno? Byla snaha definovat společné stanovisko. Ale bohužel nebyla jednomyslnost, co se týče obnovy vojenského embarga, takže nakonec to dopadlo tak, že máme velice silný závěr politických závazků a doporučení a také stanoviska Evropské unie, jak Evropská unie vidí daný proces, jak se snaží dosáhnout politické řešení řešit humanitární krizi a také prohlášení ze strany využití embarga na vývoz zbraní. Jenom několik řečníků se zeptalo na CSTP, na dané diskuse. CSTP to byla vlastně příprava na prosinec, prosincovou radu. Proběhne celá řada diskusí na půdě Rady pro zahraniční věci, pro obranu, ale ještě před tím prosincem proběhne celá řada setkání a diskusí a ta konkrétní diskuse, která proběhla v pondělí, se zaměřovala na občanskou, civilní stránku věci CSTP, ale jak už jsem říkal, probíhá tady celá řada diskusí, které se týkají tohoto problému. Konkrétně tedy ještě naše námořní strategie, to je pochopitelně důležitou součástí celé situace. Tato rada se nesoustředila na tyto otázky, ale věřím, že tady budou další příležitosti, kdy budeme muset a moci o těchto otázkách hovořit. Mr. Chairman, I asked about Hezbollah. Pane předsedo, já se pan Pancieri má slovo. Vy se chcete zeptat na Hizbala? To nebylo předmětem diskuzí v pondělí. Pan Pancieri? Děkuji moc krát za to, že jste přišel dnes eh, mezi nás. Já souhlasím s panem Salafrankou eh, a jeho definicí eh, o něch neslavných rozhodnutí rady. Tím se skutečně nemůžeme chlubit. To je pouze dílo politické o pokrytectví. Embargo se neprodlouží a každá země si bude dělat, co chce. V takovéto Evropě jsme velmi daleko od optautu sociálního, protože jsme už došli k optautu v oblasti zahraničních věcí. Nikdo nebude dodávat zbraně, ale když eh, budou určité záruky, tak najednou jsme pro. Jak můžeme zabránit tomu, aby zbraně se nedostaly do rukou teroristů? Já se domnívám, že ve skutečnosti tady eh, definuje jenom malý fíkový lísteček, který by eh, trošku zakryl naši nahotu a rozhodnutí rady již eh, také vyvolé určitou reakci Ruska. Rusko chce dodávat protiletecké zbraně a také reagoval Izrael, izraelské ministerstvo zahraničí Eh, ale nyní k otázce uprchlíků. Ta je explozivní. Eh, skutečně mistrovské dílo zahraniční politiky, skvělý mírový plán jsme viděli vyrůstat v minulých eh, hodinách. Viděli jsme, jak syrský konflikt může vyvolat opět soutěžení v, ve zbrojení a vede to k nevypočitatelné situaci místo toho, aby se eh, věnovali otázkám, zahraniční politiky Evropy, která, které by byly důstajné, eh, místo aby se podpořila ženevská eh, konference, tak se debatuje o něčem jiném. Nenastal však eh, právě nyní onen okamžik, který by eh, v rámci flexibility tohoto výboru umožnil svolat eh, mimořádné zasedání o evropské zahraniční politice. Celá jistě je nutné postupovat dialekticky a položit si otázku o evropské zahraniční politice Rady a komise. Um, děkuji, pane předsedo i pane ministře. Já bych nechtěla opakovat eh, obavy, které vyjádřili mý kolegové, ale já se domnívám, že eh, se obáváme, aby se tato krize nerozšířila. Chtěla bych se zeptat na možnost eh, rozšíření v tomto regionu. Téměř denně vidíme scénáře ty nejhorší scénáře, které eh, se dotýkají Libanonu, eh, dále eh, se to týká zemí Perského zálivu, Turecka. Ráda bych věděla, zda se diskutovala ta regionální dimenze. O Hezbalahu se nediskutovalo, ale to je, myslím, naléhavé téma a také vztahy EU a Ruska, eh, kde Rusko eh, na to bezprostředně eh, včera zareagovalo a vyslalo opravdu technologicky vyspělé zbraně do Sýrie a potom třetí země, které přislíbily pomoc Syrii a potom převedli peníze. Je tu třeba vyřešit celou řadu problémů, abychom zareagovali odpovídajícím způsobem na potřeby lidí v Sýrii. Frau Jakonsaari. Paní Jakonsaari. Arvoisa puhemies, lyhyesti, lyhyesti kaksi kysymystä. Toinen koskee ministře, mám dvě otázky. Za prvé eh, k postoji Evropské unii. My víme, že Evropská unie z hlediska eh, řešení ekonomické krize selhala. Jak hodnotíte to, to rozhodnutí vůči eh, Syrii, jak to ovlivní eh, naši mezinárodní pozici. A eh, dál otázka obchodování zbraní. Jsou tu nějaké prostředky, jak by bylo možné zabránit, aby se zbraně dostaly do rukou Asadova režimu? Jsou tu nějaké možnosti, jak tomu zabránit? Um, I think it is important that... Myslím, že je velice důležité, abychom pochopili v první řadě, že rozhodnutí, které musí být učiněno v pondělí, muselo být učiněno v pondělí, bylo rozhodnutím o obnovení obnovení sankcí, včetně embarga na, vývo, na vývoz zbraní. A jak už jsem říkal na začátku, nebyla tam jednomyslnost, aby došlo k obnovení tohoto embarga. To je prostě realita. Tak eh, se činí rozhodnutí eh, v oblasti zahraniční politiky ze strany Rady. To nám umožňuje smlouva. Můžeme to dělat, nebo některé věci nemůžeme dělat. A můžeme mít různé názory a máme různé názory, ale otázka, zda by embargo na vývoz zbraní by mělo být uplatňováno tak, jak bylo, nebo v nějaké pozměněné formě, tak eh, co bylo důležité, toto rozhodnutí prostě nebylo, nebylo možné přijmout jednomyslně. To znamená pokračování v embarga na vývoz zbraní. Další věc, Uvědomujeme si, co bylo odsouhlaseno a jaká stanoviska byla přijata ze strany Rady. To znamená podporovat postup Ženeva 2, snažit se zajistit úspěch tohoto procesu. Budou se muset zúčastnit všechny strany a je důležité, aby jsme zajistili, aby přijeli, aby tam byli. To není otázka nějakého kouzelného přání, ale je to realita, kdy se snažíme obnovit mír v případě lidí v Syrii. A za třetí máme situaci uprchlíků, humanitární situaci. Paní Šáke se zmínila o tom, jak se to rozšiřuje do dalších sousedních regionu. Ano, o tom jsme se bavili. Je tam nesmírně závažný problém. Ohromný počet uprchlíků v Turecku, Libanonu a v Jordánsku. Za nesmírně obtížných podmínek. Já sám jsem měl příležitost se o tom přesvědčit. Viděl jsem, jaké podmínky jsou v Turecku. Je to tam velice dobře řízená, zvládaná situace, ale je to z pochopitelných důvodů velice napjaté. A také jsem měl příležitost v pondělí ráno vést diskusi o tomto problému s panem Davatolem, ministrem zahraničí, kdy jsme hovořili o asociační dohodě. Tato otázka se tedy probírala. Otázka, která se týká toho, zda je tady nějaká možnost, nebo co se stane, o čem vlastně uvažují dané země. Chtějí dávat zbraně také Asadovi režimu? Ne. Tak to není. Já si myslím, že je spravedlivé říci, že z těch 27 členských států máme pravděpodobně 25 členských států, které nemají eh, vůbec záměr poskytovat zbraně nikomu v rámci tohoto konfliktu v Syrii. To je realita. Ti, kteří zvažují tuto možnost, to znamená dodávky zbraní. To budou muset dělat, ale budou to muset dělat v rámci určitého postupu a režimu. A tento režim znamená, že musí splňovat eh, stanovisko rady, které se týká vývozu zbraní. To je stanovisko z roku 2008. Není to situace, nebo Evropská unie nemá takovou situaci, kdy dochází k vývozu zbraní a může si to dělat eh, každý, jak chce. Jsou tady pravidla, která jsou stanovená pro vývoz zbraní z Evropské unie. To je eh, v tom rozhodnutí z roku 2008. A tyto principy, tato pravidla se neustále ještě uplatňují. A v prohlášení, které bylo odsouhlaseno v pondělí večer, všechny členské státy se jsou, dohodly na tom, že budou nadále naplňovat dané podmínky a pravidla. A pokud se chcete podívat na pravidla, co je v těchto závěrech, tak uvidíte, že jsou tady celkem přísná pravidla, přísné principy. A v kontextu dodávek zbraní do Syrie je to velice omezené. A navíc dodávek zbraní, dodávky zbraní eh, do Syrie, ten závazek státu, které o tom vůbec zvažují, by byl takový, že by to bylo pouze pro eh, syrskou opoziční koalici na ochranu civilních obyvatel a bylo by to předmětem celé řady nejrůznějších bezpečnostních opatření. Já si myslím, že přišla chvíle skutečně postoupit ku předu, protože závěry v pondělí, komu to nejvíce leží na srdci, jsou ti nebožáci v Syrii, občané, kteří je, žijí v naprosto nepředstavitelných, zoufalých podmínkách – teď se musíme soustředit především na to, aby ten proces Ženeva 2 se rozběhl, abychom mohli využít zdrojů Evropské unie pozitivním způsobem a abychom přizvali všechny strany, které musí sedět u toho stolu, abychom zajistili, že tento proces není pouze něčím, co je akce na jeden den, jedno zasedání a setkání, ale že to odstartuje skutečný proces, kdy můžeme zajistit mír a usmíření do Syrie. A v budoucích dnech a měsících se zaměříme na zahraniční politiku Evropské unie a je důležité, aby tímto se řídila zahraniční politika Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám a myslím, že budeme pokračovat eh, generálním tajemníkem. Děkuji vám. Ich, eh, my... Chtěl bych eh, se ještě vrátit k otázce. Eh, na tajemníka rady, jak to vypadá s vývozem zbraní, jakým způsobem lze e, zabránit vzniku precedentu a jak je možné toto téma e, výjmout natrvalo e, z evropských sankcí. Má tedy Evropská služba pro vnější činnost nějaké představy? Very, very briefly and to... Budu velice stručný, abych doplnil vystoupení pana ministra. Já naprosto chápu vaše pocity a nejste jediní. Mnozí zástupci rady eh, <clears throat> měli eh, podobné vnímání. Chceme eh, postupovat správně. Ano, zrušetí embarga a e, ponechání rozhodování na úrovni členských států. E, veškerá rozhodnutí o embargu na zbraní, které byly učiněny na úrovni Evropské unie, e, vedly k společnému postoji k eh, etickému kodexu z roku 2008 a když se podíváte na zásady a kritéria, která se vztahují k eh, celé problematice vývozu zbraní a zbrojních systémů, ale v případě Sýrie, a to je, myslím, nesmírně důležité, embargo na zbraně bylo tedy pozastaveno. Otázka se dostala na úroveň národních států a e, Mezinárodní soud bude rozhodovat o tom, zda byl ten etický kodex respektován či ne. Ale nic e, nezabrání členským státům v budoucnu po ukončení embarga že se k tomu budou moci vrátit, pokud všech 27 bude souhlasit a e, může se to týkat embarka vývozu zbraní do jiné části světa. Tady nepadlo v pondělí žádné takové e, rozhodnutí, které by znamenalo, že od současnosti e, vše, co se týká embarga, je mimo společnou bezpečnostní a obranou politiku. To se týkalo pouze Sýrie. A to stanovisko politiků je důležité, jestliže bylo rozhodnuto vzhledem k Sýrii povolit, aby se otázka embarga dostala na tu národní úroveň, jak řekl pan předseda, je to doprovázeno důležitými eh, pojistkami. Eh, jak už jsem řekl, ten etický kodex, různá zabezpečovací opatření, aby eh, zbraně byly

dodávány jenom za účelem ochrany civilního obyvatelstva, jenom té e, národní e, koalici a bude se sledovat tedy e, konečný příjemce eventuálních dodávek. A ještě další dvě věci, které vyplývají z politického stanovisko. Všechny členské státy se vyjádřily v tom smyslu, že nemají v úmyslu dodávat zbraně. A potom je tu ještě revizní doložka, která stanovuje, že před koncem července se ještě ministři sejdou. Proč? Protože eh, nevíme, jak se rozběhne ženevský proces, nevíme, jaká bude situace ke konci července. Pokud bude ženevský eh, proces úspěšný, bude se ubírat správným směrem eh, s tímto procesem možná potom ministři, tedy členské státy, učiní jiné rozhodnutí pokud tedy všichni eh, se shodují, že toto není nejlepší stránka v evropské historii. Eh, neměli bychom eh, se snažit jsou vyvozovat dramatické závěry, protože se domnívám, že je to složitější otázka, než jak si vůbec dovedeme představit. Chtěl bych eh, zopakovat, co jsem eh, četl v komentáři jednoho eh, chytrého pozorovatele evropských dějin. Řekl to, čeho bylo dosaženo v pondělí, je jeden vzácných příkladů, že i když tu není schoda, že je možné dosáhnout dalšího postupu. Já, pokud mohu, bych chtěl jenom radit, než budeme soudit rozhodnutí z pondělní rady, že bychom měli zvážit, že to byl jenom jediný eh, východisko z 12-hodinového jednání, kdy se podařilo dohodnout na podstatě eh, té problematiky. Eh, ostatní sankční balíčky budou ukončeny a to uvidíme E, v sobotu situace mohla být mnohem horší, proto e, padlo toto rozhodnutí. A je třeba e, mít na paměti tu úsilí o další pokrok. A potom bych chtěl ještě říci, když se podíváte na závěry, které byly současně přijaty a důkladně je pročtete, tak uvidíte, že e, je tu celá řada aktivit a také pokynů v souvislosti s těmi otázkami, které jste si položili, eventuálního rozšíření e, na území Jordánska, e, Libanonu, otázka dočasné ochrany, ochrany uprchlíků, otázka humanitární, civilní, pomoci a, a podobně. Ve všech těchto oblastech eh, dosahujeme pokroku a pokračujeme dále a eh, usilujeme tedy o novou eh, ženevskou úmluvu, jsme v kontaktu s OSN, s Ruskem, se spojenými státy, s různými partnery a ten proces bude pokračovat až do ženevské konference a e, doufáme, že to bude také úspěšný proces. Anna Gomeš? Já jsem vzala e, na vědomí to, co říkáte, ale myslím, že lidi máme k dispozici zprávu, která byla projednána ve výboru FED a bude se také projednávat na eh, plenárním zasedání a je to eh, naplňování etického kodexu, který se týká eh, vývozu zbraní. A myslím, že je třeba provést revizi o obsahu této zprávy. My jakožto parlament potřebujeme vyslat naprosto jasný signál. Možná, že je to interpretace interpretace pana velvyslance, ale e, je tu také e, negativní e, interpretace, která by mohla znamenat ústup od našeho společného postoje ohledně vývozu zbraní a to by mohlo mít závažné dopady na konflikt v Sýrii i mimo. Proto bych byla pro eh, to, abychom se znovu zabývali touto otázkou, zejména touto zprávou. A chtěla bych se vás zeptat, proč eh, je tedy ta kontaktní skupina. Já jsem s tím nebyla úplně spokojena. Je tu ženevská akční skupina, ale jiná věc je eh, skutečná kontaktní skupina Rady bezpečnosti OSN, eh, protože eh, to není setkání v rámci skupiny. Jde o to, aby Rusko a Čína podpořili smysluplné rozhodnutí Rady bezpečnosti. Je třeba, aby byly spolu zodpovědné za tento proces a já nechápu, proč eh, k tomu nedošlo vzhledem eh, k Sýrii. Je to podstatný prvek a eh, Brahimi dosáhl malého pokroku do dnešní doby. Součástí kontaktní skupiny to by mohlo eh, opravdu prosadit věci. A nakonec Libie. Je to v souvislosti s Mali. Je to tedy kompaktní postup, to víme. Eh, opatření nebyla doposud příliš efektivní. Jste o tom všem přesvědčený, protože mě už unavují všichni zástupci EU, kteří přicházejí a odcházejí. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, velice podrobně a pozorně eh, naslouchal, co jste říkal a samozřejmě vím, že eh, mnohí, eh, mnozí členové rady měli stejné pocity jako my na našem výboru. Nedovedu si představit, že by ministři vystoupili a řekli například vůči německým mluvícím médiím, že s tím nesouhlasíme a nebudeme pokračovat v jednání. To by bylo také katastrofální na té profesionální úrovni. Známe eh, eh, také knihu o nefungování rady, eh, ale když jsem naslouchal a když nám minister zahraničí Irska řekl, že nikdo nevycházel z národních zájmů, tak musím říct, že tu byla posluchačstvo před televizi a e, v médiích. A také bych chtěl e, se vyjádřit k tomuto prohlášení. Je to prohlášení, nímž e, se zavazujeme respektovat právo. Takže Francie a Británie se zavázaly, že neporuší právní předpisy. No to je skvělé, ale nedovedu si představit, jak by to mohlo zastírat skutečnost, že e, e, došlo k závažnému pochybení. A e, poslední věc, kterou musíme brát opravdu vážně, a je to podnětem k zásadní diskuzi o společné eh, politice. Já eh, jsem se účastnil jednání, kdy eh, byla pouze volba mezi dvěma špatnými variantami, ale my se nedíváme na těch 12 hodin jednání, díváme se na vývoj za ty dva roky, Libie, eh, dále Mali, kdy všichni věděli, že se něco musí stát, EU nebyla schopna zareagovat a vystoupila Francie. Já to nijak nekritizuji. Syrie, tady není žádná eh, dohoda. Zase eh, dva členové prolomí řady a nyní máme tuto situaci. Takže z širší perspektivy eh, mám velké obavy, co se týče společné politiky. Eh, já se domnívám, že eh, je těžké, aby členské státy sledovaly opravdu společnou linii v případě takovýchto krizí. Kdekoliv. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za vysvětlení, která byla podána. E, ten závažný problém byl konečně předložen na stole a v této souvislosti se domnívám, že právě tyto informace jsou e, důležité. Nesmíme však být eh, příliš eh, masochističtí a hledat eh, vinu na úrovni Rady pro zahraniční věci. Situace, která nás staví do tak nepříznivé situace, je tedy také nejednotnost v rámci OSN. A pane předsedo, my bychom šli špatně špatným směrem, když bychom spíše se dívali na otázku eh, kompetencí jednotlivých států nebo jednotný postup. Každopádně rada se snažila řešit eh, tento problém, nalézt řešení krize, při které každý den umírá mnoho eh, lidí. A samozřejmě, že bychom mohli přemýšlet o tom, kolik lidí umírá v tomto okamžiku, kdy o tom hovoří nepřijme. Eh, jsou zde požadavky členských států, říkáme, že rozhodnutí členských států jsou vnucována eh, společenství. To je nesprávná interpretace. Občané Evropy očekávají od nás a také od Rady ministrů řešení těchto problémů a v tomto smyslu musíme jednat. V tomto smyslu musíme také využít toto sporné rozhodnutí rady. A chci zopakovat ještě to, co jsem řekl na začátku. Je důležité pokusit se situaci vzhlížet v kontextu. O to jsme se snažili. Musíme také dodržovat pravidla, která platí a neměli bychom jít do sporu o kompetence a přitom zapomínat na konkrétní očekávání občanů při řešení tohoto problému. Velice stručně, nechtěl jsem pohovořit, nicméně oceňuji ty umírněné poznámky ze strany generálního tajemníka. Jenom, co říkal pan Lambsdorff, útok na Francii, Británii, že se chce odštěpit od CSFP. Pamatuji se na Německo, které udělalo to samé, když se řešila intervence do Libie. A realita je taková, že není prostě jednotná bezpečnostní obraná politika. Pouze pokud se členské státy dohodnou, tak ano, ale Velká Británie, Francie, pokud si tyto státy myslí, že alternativou je vyzbrojit umírněná křídla, tak na to máme právo. A to říká také smlouva mezinárodní právo. Takže doufám, že v federální politika bohužel je pouze zbožné přání. Takže poděkujeme za to, že jsme stále členy této unie, tedy Velké Británie, a že jsme účastníky operací CSFP. Uh, eh, Herr ich, uh, hab noch eine... Pane Vimo, měl bych ještě jednu otázku, ale možná, že se mýlim. Je tomu tak, že Velká Británie a Francie šly do rizika ohledně zrušení ekonomických embargů když by jejich zájmy na vývoz zbraní nebyly uspokojeny. Bylo toto také předmětem jednání, ale nedovedu si představit, že by oni šli do toho rizika, že by všechny ostatní eh, eh, zákazy byly zrušeny. Chairman, if I can start by answering your, your question. A pokusím se stručně odpovědět, pane předsedo, na váš dotaz. Ano, přesně to bylo to riziko těch, kteří nechtěli zrušit embargo o vývoz zbraní, tak by prostě opustili místnost a řekli, že nemáme žádnou dohodu, nemáme tady žádné sankce. Za pět minut dvanáct skutečně v našich diskusích jsme se rozhodli, že se pokusíme najít eh, tedy mírnější řešení, postup, pomocí kterého bude moci obnovit ostatní sankce, ekonomické sankce, civilní sankce a ponechat stranou otázku embarga na vývoz zbraní. Ale to potřebovalo jednomyslnost, opět jednomyslnost. Jinak by to nebylo možné, takže bylo to takto jednoduché. Pokud to mohu odpovědět na to, co říkala paní Gomeš eh, a otázka Ženevy, to je problém, eh, který nechápe někdo od začátku. Ženevská konference nebyla pouze konferencí přesně tak, byla to ta kontaktní skupina, která takto byla vytvořena, říkají tomu akční skupina, ale o to přesně šlo, co chcete. Opět vysoká představitelka ESVČ, eh, Evropská unie podporovala a podporuje ženevský proces proti vůli víceméně všech partnerů, kteří jsou v mezinárodním společenství. To musíte pochopit. V Ženevě 30. června 2012 eh, byl nejen tedy kompromis mít přechodnou vládu, ale byl tam také požadavek 10 členů OSN P5 plus několik dalších zemí, Irák, Turecko, Katar a několik dalších, plus Evropská unie, chtěli implementovat tento kompromis. A nikdy se nám nepodařilo spojit opět tuto kontaktní skupinu, protože někteří členové odmítají přijet. To musíte pochopit. Po 30. červnu ti, kteří se zúčastnili toho setkání, nebyli ochotni a připraveni se opět sejít a pokračovat v tomto procesu. A trvalo nám to jeden rok a proto se vracím k tomu, co říkal pan Salafranka. Trvalo nám to jeden rok mm, a 80 tisíc mrtvých, abychom se mohli opět eh, rozhodnout, že možná Ženeva byl ten správný postup. Pokud nepochopíte tento kontext, tak nechápete, proč tady je ohromné rozdělení mezi členskými státy, protože to byli ti, kteří podporovali Ženevu a ti, kteří si mysleli, že Ženeva nebyl ten správný eh, postup. Takže to, že se obnovuje ženevský proces, je velice důležité a musíme to maximálně podpořit. A všichni se dohodli na tom, tedy 27 z nás, že podpoří tuto myšlenku a já doufám, že tomu skutečně tak bude. To je ten hlavní problém. Mohu ještě doplnit o tom něco k tomu, co říkal pan Lambsdorff o Libii, Mali, Syrii. Já naprosto chápu, co říká. A myslím si, že je pravda, že když se bavíme o CSFP, tak to musíme vzít potaz, ale jenom upozornění. Ty krize jsou velice od sebe odlišné. Mali, jak se správně naznačil, bylo dobře připravené. Byli jsme eh, v určitém procesu, kde jsme chtěli měnit situaci pomocí EUMT, e dále diplomatická služba přišla s novým rozhodnutím, co se týče OSN, mírových sborů přímo v terénu, potom africké mírové sbory, ten proces prostě běžel. Co se změnilo, a buďme otevření, všichni byli překvapeni rozhodnutím ze strany rebelů, kteří opět se ujali zbraní a snažili se e, dobít Bamako. Možná se to měli předvídat, eh, naše spravodajské služby to měly předvídat, eh, měli jsme vzít v potaz eh, způsob, jak jsme postupovali a jakým způsobem jsme připravovali naše kroky. Možná máte pravdu, ale říci, že jsme nedělali vůbec nic a že členské státy odmítali dívali se na určité kroky mimo CSFP, není úplně správné v kontextu Libie. V případě Libie jsme byli ochotni něco učinit. V případě Libie víme, co se stalo. Členské státy se některé přímo zapojily. A v případě Syrie to není pouze Evropská unie, která není schopná přijmout rozhodnutí, co se týče vojenské dimenze, ale je to celé mezinárodní společenství, které má pochybnosti o tom, co by se mělo dělat a váhá. Všichni jste se bavili o zóně se zakázanými přelety, eh, zbraních a tak dále. A to se řeší všude, v USA, OSN, všude. A pokaždé nebylo možné dosáhnout řešení, protože to je nesmírně obtížná diskuse, obtížné rozhodnutí, které se těžko přijímá a i když se podíváte na rozhodnutí, které bylo přijato v pondělí, tak můžete mít dvě různé interpretace. A zdá se opět, že když se podíváme a když se bavíme o Syrii, tak se musíme být nesmírně obezřetní, eh, co se týče eh, našich interpretací, protože to je situace, která se neustále mění, která se neustále vyvíjí a to eh, tady ta situace se dramaticky mění den ode dne. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, pane předsedo. Mm, děkuji vám srdečně, pane generální řediteli, za to, že jste s námi zůstali ještě půl hodiny, abychom mohli dále diskutovat, ale celá jistě tato diskuze není ukončena. Přeji vám všechno nejlepší a děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, přicházíme k následujícímu bodu, což je hlasování o zprávě paní Andrikiene. Já doufám, že tady mám hlasovací lístek. Yep. Paní Andrikiene, máte ještě poznámky k této zprávě? Thank you. We can... Pane předsedo, nemám žádné připomínky, můžeme přistoupit k hlasování. Já vám tedy děkuji a můžeme začít. Antrag 21. 21. Kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme to. Musíme se podívat na to, jaká je situace. Pane Lambsdorfe, to je váš problém, ne můj. Hlasování je zahájeno. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 hlasů pro, 6 proti. No, ale vypadalo to trošku jinak. Rozhodnutí paní Lambsdorfe není vůbec eh, důležité v této souvislosti. Návrh 22 pro, proti, drželi se, zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh kompromisu 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 50 pro, proti, ještě jednou, 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 52, 53 pro, proti, zdrželi se, přijato, 54 pro, proti, zdrželi se, přijato, 55 pro, proti, drželi se přijato. 56 pro, proti, drželi se zamítnuto. 57 pro, proti, drželi se zamítnuto. To ověříme. 57. Končím hlasování. 28 pro, 23 proti, přijato 60 pro, proti, drželi se, zamítnuto 61 pro, proti, drželi se, to musíme ověřit. Končím hlasování. 27 pro, 25 proti, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, Přijato 71 pro, proti, drželi se, zamítnuto. A nyní 72 pro, proti, drželi se, přijato 73. Aha, to odpadá. 74 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, drželi se, přijato. 12 pro, 12. Proti. Drželi se. To ověříme. 12. Končím hlasování. 620 ku 26 zamítnuto. Pane Lambsdorfe, váš hlas zase nehraje žádnou roli. 14 pro. Promiňte. 13. 13 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto 14 pro. Proti. To ověříme. 14. Opět hlas pana Lambsdorfa nehraje žádnou roli 30 proti. Kompromis je 3 pro, proti, zdrželi se, přijato 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1 a 2 plus, pro, proti, zdrželi se, přijato 3 pro, Proti? Drželi se. Zamítnuto. Ověříme. Trojku. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyři pro. Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro proti, zdrželi se, přijato. šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní elektronické hlasování o eh, celkovém textu. Končím hlasování. 31 pro, 22 proti a pan Lambsdorff je pro, takže 32 pro, 22 proti, 2 se zdrželi. Zpráva je tedy přijata a blahopřeji zpravodajce. Tímto končím hlasování a přejdeme k následujícímu bodu. A to je zpráva pana gráfa Lambsdorfa o doporučení radě týkající se 68. zasedání valného shromáždění OSN. riprendere, puoi riprendere tu la presidenza? Sì. Graf Lambsdorff, Sie haben das Wort. Pane Lambsdorffe, máte slovo. Ano, teď najednou mi dáváte slovo. Pane předsedo, moc krát vám děkuji. Je zde však ještě poněkud neklid a chtěl bych tady chvilinku počkat, než kolegové ukončí svou debatu.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 Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych jen krátce chtěl vysvětlit souvislost, ve které předkládáme tuto zprávu. Je to doporučení radě ohledně priorit EU v rámci zasedání valného schromáždění OSN které eh, bude zahájeno. A podobně jako v minulých letech jde o činnost, která je připravována eh, v souladu mezi politickými eh, stranami. Prosím o klid v sále. Již několik let máme institucionalizovaný dialog s ESVČ o těchto otázkách. Několik let také na valné schromáždění jede delegace eh, Evropského parlamentu a já mám čest tuto delegaci vést. To znamená, že zde se nacházíme v takovém procesu, který se opakuje každý rok, ale eh, mění se stěžejní body těchto jednání. V eh, tomto návrhu doporučení máme například eh, to téma, které jsme právě projednávali, v souvislosti s dohodou o e, mezinárodním obchodování se zbraněmi je to tedy téma velmi aktuální, o kterém se tam bude také jednat. Evropská unie v rámci OSN eh, musí zaujmout určité stanovisko a také jsme eh, právě hovořili o stanovisku členských států, které jsou zároveň také zastoupeny přímo v eh, OSN. Tato zpráva tedy mm, zohledňuje ty oblasti, kde Evropská unie je globálním hráčem a já se domnívám, že mm, pan Panzeri má pravdu, musíme se tímto zabývat. Dále také otázka míru a bezpečnosti, otázka Eh, lidských eh, práv. Včera jsme měli určité setkání, na kterém jsme eh, z těch 108 přijatých pozměňovacích návrhů vypracovali 9 kompromisních návrhů. I zde šlo o to, abychom spolupracovali úzce a abychom dokázali kompromisy připravit tak, aby byly přijatelné pro politické skupiny. Já jsem velmi rád, že se to podařilo. Máme pouze jeden pozměňovací návrh, o kterém jsme diskutovali specificky a e, ten jsme modifikovali loňský rok. Je to téma, kde Evropská unie hraje důležitou roli a to je podpora demokratizace na základě vysílání observačních skupin při volbách. E, přitom však modré helmy jsou poněkud e, znejistěny, nevědí, jak mají mají kooperovat, co vlastně mají dělat a e, v rámci e, našeho tématu musíme tuto otázku ještě prohloubit. Byly předloženy také e, příslušné specifické pozměňovací návrhy, které mění naše stanovisko z loňského roku, ale já se domnívám, že jsme nalezli dobrou formulaci. E, půjde o předložení e, ústního pozměňovacího návrhu a doufám, že bude podpořen. Co se týče hlasovacího seznamu na zítra, já jsem se pokusil tématicky e, vše poněkud udržet pohromadě. Je zde několik mnoho důležitých témat, o kterých se dá diskutovat. Někteří kolegové v souvislosti se smlouvou o obchodování se zbraněmi rovněž přednesli otázku offsetu. To je důležité téma, ale je spíše ekonomicky politické téma a e, nebude se o tom diskutovat na úrovni OSN. Totež platí také o tom příspěvku, který dostáváme z výboru pro rozvoj, rozvojovou pomoc. Zde nechceme debatovat o procesu ohledně další změny cílů milénia a tedy udržitelných eh, cílů. Eh, výbor pro eh, rozvoj a rozvojovou pomoc o tom bude muset hovořit poněkud separátně sám. Zcela jistě však to budeme moci také v listopadu ještě znovu předložit. Máme institucionální novinku v této souvislosti souvislosti a sice výzvu radě, aby po valném schromáždění jsme se znovu setkali a debatovali o prioritách a jejich možnosti Eh, prosazování na úrovni valného schromaštění, eh, také se podívat na to, kde jsme dosáhli eh, určitého úspěchu a kde ne. Cyklus této kooperace by měl být dále zdokonalován a to tak, aby dialog mezi radou a parlamentem byl ještě rozumně zlepšen a stal se účinnějším. Velmi se těším na tuto diskuzi eh, v rámci pracovní skupiny a také ve výboru po letní přestávce. Těším se nyní na vaše poznámky a komentáře. Děkuji vám. Nyní má slovo pan Preda. Až Děkuji, pane předsedo. Především bych eh, chtěl poděkovat eh, grafu Lamsdarfovi za spolupráci se stínovými zpravodaji. Rovněž chci říci, že jsem velmi spokojen s kompromisními návrhy, ke kterým jsme došli včera. Tyto kompromisní návrhy skutečně zlepšují celá jasně naše doporučení radě. A pod podtrhují také význam role EU v rámci OSN, především v tom okamžiku, kdy EU vystupuje jednotně silným hlasem. Jsou zde také všeobecná doporučení ohledně institucionálních témat, ale je zde také určitý odkaz na aktuální témata, jako je Sýrie nebo Mali. A samozřejmě mezinárodní společenství musí zasáhnout. Včera byl přijat návrh textu, který byl poněkud rozšířen s ohledem na smlouvu o obchodování se zbraněmi. A chtěl bych k tomu poznamenat, že členské státy byly také eh, umožněny tuto smlouvu podpořit. Nemohu však podpořit návrh paní Gomeš. Paní Gomeš žádala, abychom mimo hranic této smlouvy postupovali jinak, což nemohu podpořit. Rovněž lituji toho, že zpravodaj nepodpořil můj návrh 26. Domnívám se totiž, že nedávno Některé příklady poukázaly, že když není možné dosáhnout koncenzuální jednoty, pak anebo tedy většinového rozhodnutí, pak se to nedá prosadit. Já bych preferoval návrhy 11, 37, 83 a další, kdyby byly přijaty. Návrh dalšího kolegy, tedy návrh 88, na ponechání antisemitismu v textu eh, bych býval přijal. Tento návrh je ale rovnovážný a myslím, že hlasování zítra to rovněž eh, ukáže. Ms. Moniz, please. Gracias, eh, Paní Moněz, prosím, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych ještě jednou poděkovat za úsilí pana Graf Lambsdorffa, kdy se snažil jménem Evropského parlamentu vypracovat vhodný text. A člověk může mít jenom pocit frustrace ve vztahu k OSN když jde <clears throat> také o chimérní představy, že by Evropská unie měla hovořit jedním hlasem. Tady v Bruselu, ale i v New Yorku. Já bych za svou frakci chtěla říct, že vaše návrhy ve směs odpovídají našim návrhům. Jde o soudržnost a viditelnost vystupování EU jakožto globálního hráče. Jde o společný postoj členských států, vystupování v Radě bezpečnosti, o postoj k reformám, jde také o perspek- genderovou perspektivu, o prevenci konfliktů, řešení konfliktů a mám eh, na mysli zejména konflikt v Sýrii, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost. Eh, je třeba chránit respektování lidských práv, co se týče oblast Sahelu a Mali. Tady jde o eh, mírové mise. Prostě podstatě všechny tyto kompromisy odpovídají našim předpis, představám, ale e, přesto tu jsou mezi frakcí ALDE a EPP určité rozdíly. Jde o <clears throat> pozměňovací návrh 74 smlouva o obchodování se zbraněmi, tedy pozorování e, přep dopravy zbraní, obchodování zbraní, kde potřebujeme větší transparentnost. My si nedovedeme představit, jak by nějaká politická skupina mohla být proti větší transparentnosti v oblasti obchodování a přepravy zbraní. A co se týče eh, postoje k pozměňovacímu návrhu 96, eh, a názoru zpravodaje. Týká se to e, násilí páchaného na aktivistech, eventuálně na e, homosexuálech, na novinářích. Já jsem se chtěla e, zmínit o tom, že v odstavci uvedeny různé eh, skupiny z hlediska náboženství a svého přesvědčení, ale měli bychom možná eh, se vyslovit hlavně za zachování lidských práv a dále eh, zákaz trestu smrti na celém světě. My vůbec nechápeme negativní signál. Tady návrh 91 počítá s jasnou odchylkou. Eh, v dohodě mezi G20 bylo eh, skonstatováno, že třeba vycházet z jednoty a já jsem překvapena, že zpravodaj je v tomto případě proti a také eh, návrh 76, který se týká změn klimatu. Změny klimatu tu jsou eh, nesmírně důležitou problematikou. A také eh, pozměňovací návrh 99 97. Eh, Já budu souhlasit za svou frakci s těmi pozměňovacími návrhy. A mm, ta, vím, že byla ratifikována dohoda proti korupci Já bych chtěl pouze říci, že SAD mají možná jiné číslování, když říkáme 96 lidská práva a homosexuálové, tak já tady vidím životní prostředí. Když říkáte 76, 86 a 76 má také zřejmě jiný obsah. Eh, ujednoťte to, prosím, protože jste eh, hovořili o některých eh, bodech a s nimiž můžeme mít v důsledku číslování problémy. A jako poslední pan Watson. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poblahopřát Alexandru Lamsdorfovi za práci, které se dobře zhostil vypracováním této zprávy. Myslím, že to je velice eh, dobré, eh, že během mandátu eh, se takto konstantně sledovaly vztahy mezi EU a OSN. Chtěl bych upozornit kolegy na pozměňovací návrh, který jsem předložil a setkal se Eh, s obecnou podporou a týká se to vytvoření poloparlamentního eh, schromáždění eh, pro Spojené národy. To je velice konzervativní pozměňovací návrh. A doufáme, že získáme co největší podporu. Nevede to k bezprostřední změně, ale alespoň k úvaze, že parlamentní schromáždění by bylo součástí reformy reformního procesu jako orgán, který zůstává v rámci eh, našich diplomatických služeb a který utrpěl tím národním postojem, který eh, státy v mnoha případech zaujaly. To, co eh, Hans Petering a kolegové reprezentovali jako parlament, jako volená instituce. Je v tom duchu, že parlament může přispět k vývoji politické entity, na rozdíl od ostatní parlament je jako ostatní subjekty, združuje eh, občany, jejichž eh, zájmy se nedají snadno reprezentovat, ale eh, usilují o nalezení společných zájmů a proto já jsem eh, získal obecnou podporu pro tento pozměňovací návrh. Sice nepočítám s všeobecnou podporou jako pan Tenong nebo Nigel. As si eh, eh, by tedy nebyli pro ale eh, v každém případě mám takovou tu zásadní, základní hlavní podporu pro ten pozměňovací návrh. Pan Tenok. Asi je to naopak, než si myslíte, pane Pocne. Já naopak podporuji tento princip a tuto otázku jsem zmínil, asi jste nebyl přítomen. Před předsedou OSN valného schromáždění je panem Vukem Jeremičem tento týden. Odpověď byla taková, že v první řadě má to ohromné dopady na zdroje, kdo by to platil, spojit takto poslance, aby pravidelně jezdili do New Yorku. Za druhé, skutečnost, asi 50% nebo více členských států OSN nejsou parlamentní demokracie a z tohoto důvodu otázka zní, koho byste uznali, jaké parlamenty byste neuznali. A za třetí, pochopitelně, opatrně, co si vlastně přejete, protože někteří poslanci, kteří by tam dorazili, by mnohem více bránili své národní pozice než ostatní, více než diplomaté nebo jejich ministři zahraničí. Pokud si myslíte, že dospějete k nějakému krásnému konsenzu na základě tohoto orgánu, tak opět, já věřím v demokracii, jsem rád, že jsem poslanec, ale možná budete překvapen eh, s podivem, že podporuji tuto iniciativu. Um, Já bych chtěl jenom říci, že v tomto kontextu můj patriotismus a posím, zaznamenejte si, patriotismus, ne nacionalismus, je naprostý závazek vůči Velké Británii, že permanentní křeslo Velké Británie v Radě bezpečnosti v OSN je naprosto svaté navzdory neustálému oslabování ze strany kolegů v tomto parlamentu a v tomto výboru. A myslím si, že liberální demokraté v dobách voleb alespoň jednou řeknou, že jejich zahraniční politika je naprosto čistá s ohledem na stále křeslo Velké Británie v Radě bezpečnosti OSN. Ano, to bylo zcela jasné, pan zpravodaj. Eh, a nepochybuji o patriotismu pana Dartmouthe, ale ano, oslabuje se pozice. Jsou tady různé skupiny, které se neustále účastní této zprávy a neustále zdůrazňují, že z dlouhodobého hlediska podporujeme eh, společné křeslo Evropské unie v Bezpečnostní radě OSN. Také si myslím, že celkem zajímavé, že jste uvařil to slovo svaté, že to je naprosto svaté, kdy zástupce eh, jednoho státu liberální demokracie v eh, tomto státě, kde eh, je naprosto jasně stanovená politická a náboženská politika. S tím můžete nebo nemusíte souhlasit, ale konsenzus v rámci většiny je takový, že tady bude podpora pro komplexní reformu Radu bezpečnosti. Neprobíhá to rychle, nezachází to příliš daleko v těchto dnech, protože to nadšení mezi P5 Velká Británie mezi tím je velice mírná, pokud to řeknu diplomaticky. Marian, ano, podíval jsem se na číslování, protože tady byly určité věci, na které se musíme opravdu znova podívat na základě čísel nebo očíslování. Byl jsem trošku zmaten, když jste říkal určité čísla, eh, v, aspoň v tlumočení nebo v překladu, to nebylo úplně to, co se já pamatuji. Moc mi to nesedělo. Takže co se týče parlamentního schromáždění, bavíme se o tom každý rok. Není to otázka politických stran, ale je to věc, kdy musíme naprosto komplexně uvažovat o praktických dopadech a koncepčních dopadech. Máme členské státy v OSN. OSN podle své charty jsou organizací členských států a vysílají delegace do valného schromáždění. Není tam nic, vůbec nic eh, o tom, eh, co by tedy charta neumožňovala národním delegacím, a jiným, aby je tam vysílali. Není to pouze otázka ministrů, ale také například eh, vysílané delegace z eh, národních parlamentů. To může udělat každý členský stát, vyslat tam takovéto zástupce, to není problém. Za druhé, co se týče meziparlamentní unie na globální úrovni, máme orgán, který je spojuje zástupce parlamentů, jejich zájmy a je Eh, velice úzce spojen s OSN. Věřím, že eh, tady bychom v podstatě duplikovali to, co už existuje a tady jsem dost skeptický. A další věc je charta, kdybychom měli parlamentní zasedání, které podle charty by bylo buď tedy pozorovatelem vzdáleným, a nebo by to byl subsidiární orgán, valného schromáždění, což by znamenalo, že eh, parlamentní zástupci z právního hlediska by měli významný statut oproti diplomatům a oproti zástupcům vlád eh, ve valném schromáždění. Opět eh, žádám, abyste to jenom zreflektovali, až se budete rozhodovat, jak hlasovat. Otázka zní, otázka zdrojů, o tom jste se také zmínili. Pochopitelně to je iniciativa, o které jsme se tradičně bavili, ale hlavní, to hlavní je, je počet členských států v OSN. Je to nic jiného zcela určitě než demokracie. Protože bychom tam byli jako Evropský parlament ve světle OSN. Jsme parlament regionálních integračních orgánů a ne členských států. Na to nesmíme zapomínat. Ale národní kolegové by se dostali uh, Eh, do společnosti třeba demokraticky zvolených severokorejských eh, kolegů nebo čínských kolegů nebo demokraticky zvolených kubánských kolegů. A všichni ti by tvrdili, že mají právo zvolit cestu OSN, její orientaci. A já v tuto chvíli nejsem přesvědčen o tom, že bychom měli mít parlamentární schromáždění. Eh, ano, ten návrh 104 je konzervativně navržen, ale jasně je tam uvedeno, že chceme vytvořit parlamentní schromáždění. Já jako v minulých letech budu říkat, že je na kolizích, aby se rozhodli sami, co se o tom myslí, že tedy budeme hlasovat jmenovitě, ale když chceme posílit eh, OSN, když chceme posílit spolupráci a rámec IPU, tak zcela jistě z hlediska našeho statutu je to v kontextu OSN lepší. Těším se na hlasování, které proběhne zítra a těším se, že budu s kolegy spolupracovat na těchto otázkách v rámci našeho pracovního výboru i pracovní skupiny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další bod. Tento bod by měl být ukončen v roce 11, eh, v 11.30, kdy budeme mít eh, premiéra ze Syrie, který eh, se zúčastní této diskuse, takže prosím, buďte struční. Musíme se k tomuto bodu dostat v 11.30. Máme eh, informace od pana Marka Galera, který vedl observační misi do Pakistánu 7. dubna, pardon, května a potom kolega měl delegaci ze strany Evropského parlamentu a ty volby proběhly 11. května. Byla to historická událost v Pakistánu, protože od roku 1947 civilní vláda převedla pravomoci jiné vládě. A tyto volby jsou relativně svobodné. Co se týče účasti, bylo to 60%, bylo to asi to největší od roku 1970 a okamžitě Předám slovo panu Galenovi, aby mohl informovat o těchto otázkách. Prosím. Prosím, pan Galer, máte slovo. Ano, velice vám děkuji, milé poslankyně, milí poslanci. Nejprve vám uvedu několik čísel a fakt a až to budu hodnotit, přejdu do angličtiny, protože všechny informace jsou k dispozici v angličtině. E, Mise byla vytvořena 3. dubna a dorazila do Islamabadu a 4. června, tedy příští týden. Tam dveře uzavře a v druhém červencovém týdnu bude vypracována konečná zpráva e, s příslušnými doporučeními a já vás s tím seznámím. 52 dlouhodobých pozorovatelů se zúčastnilo, e, bylo to 26 týdnů a potom jsme měli 46 krátkodobých pozorovatelů e, spolu s diplomaty a také tam byla delegace Evropského parlamentu, takže celkem nás nás bylo více než 140 osob. Evropský parlament vedl Richard Howard a Phil Benin a Joachim Celer. To byli kolegové, kteří ho doprovázeli. Bylo jich trochu málo, ale nemuseli mít obavy. Nic se nestalo, ani eh, se nic zlého nestalo dlouhodobým pozorovatelům. Poslední čísla, která jsou k dispozici, 46,2 eh, milionů voličů se zúčastnilo těchto voleb. Eh, podle posledních čísel byla účast jenom 55%, ne tedy 60% na rozdíl od eh, účasti 44% před eh, eh, pěti lety. Tenkrát to bylo 35,2 milionů voličů. To byl tedy ten rozdíl. 62% byla účast v Islamabadu, v Panjámu, v největší provincii 60%, Sint k tomu patří, Karachi 44%, KPK Partu, Kváda, Pešavar, či bylo to 54% v Belučistánu, 43% a v federálně správním celku FATA to bylo 36 Bohužel v den voleb jsme zaznamenali eh, násilnosti, které se vyžádaly 64 obětí. Bylo to násilí v souvislosti s volbami a k dalším násilnostem potom nedocházelo současné události. E, výsledky se v jednotlivých okrscích ještě přepočítávají, budou se tam muset konat doplňující volby, kdy e, kandidáti, kteří zvítězili v jiném okrsku, se budou muset pro volební obvod e, rozhodnout, proto se tam budou volby ještě konat. 29 křesel nebylo tedy ještě s konečnou platností rozhodnuto. PMLN je velkým vítězem. Pan Šarif 272 křesel eh, mají, které získali přímo volbou tedy z toho celkového počtu získali 174. Lidová eh, strana Pakistan People's eh, Party má 31 křesel z 0 28 eh, získal Imran Khan, který eh, má tedy 28 křesel se svou stranou, regionální strana v Karáči, která je tam tradičně silná, eh, získala 18 křesel a potom ještě jedna islámská strana Jamat. Šují AF je zkrátka získala 10 křesel, všechny ostatní politické strany získaly méně než 10 křesel. Je pozoruhodné, že dosavadní vládní strana získala eh, jenom jedno jediné křeslo eh, k časovému průběhu. Do 20. června se budou tedy konat ještě ty doplňující volby. Eh, půjde pravděpodobně o sedm křesel v Národním schromáždění. Podle současného stavu ustavující parlamentní schromáždění se bude konat 1. šestý příští týden a do třetího šestý během těchto tří dní chtějí zvolit i předsedu vlády. Pravděpodobně se ním stane navas Sharif. A nyní přejdu do angličtiny, protože eh, veškerá zjištění, které bych chtěl eh, prezentovat jsou v angličtině a já bych se nechtěl od té formulace odchylovat. Tento proces voleb byl konkurenceschopný, Eh, navzdory eh, některých nedostatků a eh, projevů násilí. Ty klíčové nedostatky byl postoj státních orgánů, stra, stran, ale dále se účastnili procesu voleb, i když došlo k vysokému počtu násilí v Karači, Belučistánu, v Fatě a téměř v největší provincii Panžábu nebylo téměř žádné násilí. E, v Panžábu byla také velmi vysoká účast. A potom ještě specifická problematika Taliban v Pakistánu v podstatě skonstatoval, že tyto volby jsou neis, e, proti islámu, neislámní ale a že se lidé mohou zúčastnit, jejich účast se tedy že se nemají účastnit, ale ta jejich účast se zvýšila ze 44% na 55%, takže lidé Taliban respektovali. Tři eh, strany byly pokládány za sekulární strany, je to eh, Lidová a MPM v Karadži a Pákistán oznámil a také se zaměřoval na kandidáty a schromáždění těchto stran, takže e, tyto strany ztratily některé kandidáty e, a nemohli e, v plné míře uspořádat své mítingy. Demokratický pokros demokratický pokrok eh, byl zaznamenán. Voleb se zúčastnilo mnohem více politických stran a také o křesla usiloval mnohem více kandidátů eh, pozorovací mise se týkala velkých eh, částí země. A co bylo zajímavé, bylo to, že některé stra, strany bojkotovaly, zejména v Tadžikistánu, Patunové v Balučistánu se tentokrát voleb zúčastnili, což eh, znamenalo eh, hrozbu vůč. Eh, to jsou totiž separatisté, ne nacionalisté a také se chtěli e, zúčastnit voleb. Větší e, počet e, voličů bylo také z řad žen a také kandidovalo mnohem více žen. Volební komise Pákistánu vytvořila také systém, kdy jsme který umožňoval poskytovat informace eh, podle pohlaví. Vy víte, že eh, tam jsou eh, volební stanice oddělené nebo v jedné volební stanici jsou oddělené místnosti, kde mohou volit ženy a muži politická účast žen je stále ještě omezena na 3,4 procenta. A co se týče voleb volebních předpisů 86 tisíc bylo registrováno, eh, takže účast žen se bude ještě řešit 60 dodatečných rezervovaných křesel bylo určeno pro ženy a 10 pro nemuslimy. Systém byl vytvořen pro celkový počet 272 křesel a výsledky jsou známy a podle toho systému budou eh, stranám přidělována křesla pro ženy, která jsou rezervována. A to tež se týká těch rezervovaných křesel pro nemuslimy. Je to tedy těch deset vyhrazených křesel co bylo nové ve srovnání eh, s posledními volbami. Pakistan eh, <clears throat> ratifikoval eh, úmluvu o právech, to znamená, že pozorovatelská mise může uplatňovat pravidla zejména podle článku 25. To jsou tedy požadavky možnost kandidovat. A viděli jsme, že posledně, kdy já jsem byl také eh, jako pozorovatel v Pakistanu v roce 2008, eh, se uplatňovaly články 62 a 63 ohledně vhodnosti eh, kandidátů. Byly to objektivní kritéria, to znamená, že kandidát platí své daně a také měl být dobrý muslimem. To bylo mezi odpovědnými osobami eh, uplatňováno různě eh, z těch 272 eh, volebních obvodech, se, kde se kandidáti prezentovali a byli jsme svědky podivných rozhodnutí. Nechci zabíhat do podrobností, ale v některých případech Eh, byli nakonec zamítnuti na základě rozhodnutí soudu. Právní rámec se také zlepšil, eh, také ústava eh, doznala změn mechanismus volební komise fungoval, to znamená, že dříve i Posledně vedoucí volební komise byl dekretem jmenován prezidentem. A to bylo také jedno z našich doporučení, které jsme vyslovili posledně. Byl parlamentní výbor, který jednomyslně se dohodl na eh, vedoucím volební komise na základě eh, dohody s politickými stranami. takže volební komise měla být eh, mimo eh, střety jednotlivých politických eh, stran. Toho se podařilo dosáhnout také díky tomu, že šéf volební komise byl jednomyslně jmenován. To také stojí za pozornost. Pane Galere, můžete prosím zpět ke konci. A potom došlo ke zlepšení ještě v dalších oblastech, i když ne k úplné eh, spokojenosti. Eh, role eh, voličů byla jasná a bylo velice pozitivní, že tisk měl volnou ruku ve srovnání s minulými volbami a přislíbil, že bude rovno poměrně informovat. Statistika ukazuje, že státní i soukromá média Největší pozornost získala opoziční strana v médiích a potom Imran Khan a ještě další. Je důležité zajistit rovné podmínky u médií, ale je důležité, aby se do toho nevněšovala vláda. Tady tedy měla média určitou volbu, nebo majitelé médií měli určitou volbu, kterou zvolili. Možná poslední věc, komunita Ahmadí je neustále diskriminovaná, protože oproti jiným menšinám nemají možnost eh, zaregistrovat se do voleb, takže to vede k bojkotu této komunity v této oblasti. To bohužel nebylo dořešeno. Já tady bych skončil zde. Pokud si přejete další informace, tak pochopitelně ji rád poskytnu. Pan Hawit, vaše stanovisko, prosím. Mikrofon. How? Is that not working? Shall I move up? This is going to confuse everybody. Takže abych všechny jenom zmátl. Demokracie je perfektní v Evropské unii, takže z tohoto hlediska můžeme si dovolit eh, poučovat ostatní. To je jenom vtip. Pan Galer, kolega, přítel, byl hlavním pozorovatelem v roce 2008 a je patrné, že tehdy říkal, co se dělo, také informoval všechny kolegy z Evropského parlamentu, takže bych chtěl poděkovat jak jemu, tak ostatním kolegům, kteří nás doprovodili do Pakistánu. Bylo to poprvé, kdy došlo k civilnímu přenosu pravomocí, jak se říkal pane předsedo, a je důležité, že Hilany a jediná zmínka tyto eh, síly deset dní před volbami Eh, prohlásili, že to budou demokratické volby, že vojensky nebudou zasahovat. A otázka zní, zda tomu lidé skutečně věřili. Co je důležité, je to země, kde demokracie je nesmírně křeká a tyto volby byly naprosto jasným krokem kupředu navzdory potížím. Co se týče násilí, bavili jsme se o tom, jak to nejlépe popsat podle mého názoru to bylo strašné, byly tam takovéto konflikty, to se musíme přiznat. Jasně, Pakistán, Taliban se snažil zaútočit na jednu z těch tří stran a to pochopitelně mělo dopad na samotné výsledky a pozorovatelé to nemohli přehlédnout. Bylo tam eh, hrdiné setkání, kdy jeden vedoucí představitel byl eh, obklopen lidmi se samopaly a popisoval, jak na něj byl proveden útok, kdy zemřeli jeho kolegové a přátelé. Ale v tomto kontextu ta ohromná volební účast ze strany Pakistánců, i když tam byla hrozba násilí, tak eh, když se podíváme na Pakistán, tak eh, tam byly celá řada útoků a lidé odmítli se vzdát a být zastrašeni. Chci zdůraznit Evropskému parlamentu a celé Evropě, že pokud čtete pouze evropská média o násilí v dané zemi, tak vůbec nemám představu o tom, jak ta situace vypadá. Když jsem byl v Panžábu, tak jsme hovořili o velice přátelských volbách. Lidé se chtěli s nadšením zúčastnit, byli tam aktivisté z jednotlivých stran kteří byli přátelští, otevření a bylo to poprvé a to je má jedenáctá mise, kdy jste viděli plné volební urny a vedlo to k vyjednávání a to bylo dobré. Já si myslím, že kdyby tomu tak nebylo, tak by ty volební urny byly prázdné. Co se týče Karáčí konkrétně, skutečnost, že volební komise Eh, mohla zopakovat volby, je podle mého názoru dobrým signálem. Demokracie podle mého názoru je nejlepší, když se podíváte na tu nejnižší místní úroveň v zemích eh, a musíme naslouchat těmto diskusím. Nastolení je místní samovlády, důvěra v místní politiky, to je hlavní aspekt demokracie a Evropa by měla v následujících obdobích podporovat eh, takové kroky. Máme málo času, takže na závěr, co se týče širších implikací těchto voleb, je jasné, že stabilita země je naprosto klíčová pro nás, pro všechny z různých důvodů, z důvodu bezpečnosti. Je to ohromná země s velkými strategickými cíly v daném regionu pro celý svět a můžeme očekávat, že tady máme relativně stabilní většinu, což je výsledek těchto voleb. Nikdy předtím jsem neviděl systém, kdy můžete mít mobilní telefon, kdy si dáte své číslo jako voliče a dostanete odpověď, do jaké volební místnosti máte jít. Tento systém byl využit více než 4 miliony lidmi, takže to bylo skvělé a to je něco, co bychom měli zaznamenat nejen v případě Pakistánu, ale eh, v širším kontextu. Co je smutné, kdy pan Fanarankan spadl z pódia a byl v nemocnici, tak eh, v Islamabadu, v eh, Islamabadu byla spousta lidí, kdy eh, najednou byl napojen přes internet a mohli jsme, mohli jsme ho sledovat, jak je v nemocnici a to bylo velice emocionální. Bude to mít dopad na uplatňování GSP plus v Pakistánu. Já si myslím, že tyto volby by mohly posílit tyto kroky a pokud se podíváme na konduk, eh, kodex chování, tak eh, věříme, že budeme prosazovat následující. Je ohromnou ctí být účasten takovéto pozorovatelské mise. Jsem velice rád, že jsem tam byl. Celá řada lidí z venčí může skutečně nyní poděkovat Evropskému parlamentu, že tam sehrál tak eh, vysoce účinnou úlohu. Děkuji, pane Hovité. A nyní pan Tenek, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych eh, chtěl moc poděkovat eh, jednak panu Marku Galerovi, který po druhé jel do Pakistánu a také Richardu Howetovi a jsou nesmírně hrdiní, že se účastnili takové mise, protože uh, Pochopitelně to nebylo bez rizika, byly tam hrozby násilí ze strany Talibánu, dalších extremistů, kteří je nevěří v demokratické procesy a v právo, že můžete měnit eh, vládu prostřednictvím volebních uren. A věřím, že tato přítomnost eh, je ujistila, že to bylo uklidněním. Bylo to poprvé, kdy došlo k demokratickému převedení moci bez vojenského zásahu pro zajištění demokracie, míru, bezpečnosti v daném regionu. Předpokládám, že nyní je, když to skončilo, musíme odpovědět spíše na ty politické otázky, které se týkají nové vlády Pakistánu, což je pro nás také zajímavé, pochopitelně. A bylo řečeno, že nový premiér Wal Sharif se poučil ze svých zkušeností, byl také vyhoštěn, Musharraf také dospěl jako kandidát. Jenom si říkám, jak je možné, a pochopitelně jsem velký přítel Indie, že učinil jasná prohlášení o tom, že si přeje eh, větší zblížení s Indie v rámci Kašmíru, chce vystavět mosty, řešit tuto situaci, chce překonat určité napětí, které vzniklo po Bombaji. A také zmiňuje, že chce hovořit s pakistánským Talibanem, s tím umírněným Talibanem. Nevím, no jak toho chce dosáhnout, jenom pouze něco, co se říká během volební kampaně, a nebo to myslí vážně a chce zapojit ty členy Talibanu, kteří jsou rozumnější a zároveň chce eh, budovat určité mosty s Jižní Indií. Také jsem dostal e-maily od eh, křesťansko-pakistánské eh, diaspory v Londýně, která tolerovala v podstatě persekuce hindů, křesťanů a zda bychom měli mít obavy o, e, co se týče této křesťanské e, hinduistické komunity. Za jsou nějak ohroženy. Děkuji panu Tankovi a nyní má dvě minuty pan zpravodaj na odpověď. V první řadě, co se týče mého mandátu, tak bych udělal poznámku na závěr. Poté, co jsem si četl tu konečnou zprávu a doporučení Evropské unie, tak je tady následný program ze strany Evropské unie se dále zapojovat, tedy zapojovat Evropský parlament, nové orgány a volební komisy, aby pracovali na implementaci a to je podle mého názoru rozhodující. Musíme pokračovat v této spolupráci, která byla zahájena během posledních pěti let. Je tady politická vůle, musíme ji využít a je to velice užitečný příspěvek z naší strany, abychom mohli stabilizovat tuto zemi. Co se týče druhého bodu CSE, po volbách bylo jasné, že bude premiérem, dokonce přizval bývalého premiéra, aby přišel na jeho inauguraci, nevím, jestli se dostaví, ale je to tak dobrý signál, co se týče situace v Afganistánu, že řekl, že by pomohl USA, asi myslel tedy mezinárodní spojence, aby se stáhly. Takže myslím si, že pokud tomu skutečně tak je, tak díky tomu bychom mohli stáhnout naše afgánské síly. Bylo by to také velice úsporné. Takže co se týče menšin, pan premiér je tady, prosím. Ano, řekl jsem, že mám dvě minuty. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Děkuji. Pan Hoyt. Mám málo času. To obvinění těch eh, náboženských menšin, křesťanských menšin, co je důležité, no šerif před volbami jednal s indickou televizí, indickým novinářem, že byl kritizován svojí vlastní stranou, ale musíme to vidět velice symbolicky. Je to důležité, je to důležité pro následné politické zblížení s Indií, takže to je nadějný signál. Co se týče Pakistánu, Talibánu, je na místě říci, že to je země, kde dříve se hovořilo pouze o těch kriminálních zločineckých složkách, že to jsou eh, strukturované hrozby, že je to organizace, Eh, toho litujeme a to eh, odsuzujeme. Máme větší důkazy o propojení mezi eh, Talibánem jak v Pakistánu, tak v Afganistánu. Pochopitelně v Afganistánu mezinárodní společenství říká, musíme hovořit s Talibánem tvrdě, ale musíme jednat a musíme zjistit, zda tam je možné politické řešení. A co říkají pakistánští představitele, podle mého názoru jde stejným, je ve stejném duchu. Uvítáme v našich řadách předsedu vlády. Srbska. Mm-hmm. To bude to Kosovo, Kosovo, to bude Kosovo a Srbsko. Teď vysoká mm. představitelka dohodla, že se je donutila, že se musí dohodnout. Mm. Kosovo a Srbsko, takže tak bohužel o tom taky moc nevím. No v podstatě poprvé se podařilo tady tý Ešnový je donutit, no, že no, řekla no. prostě musíte se prostě. domluvit a nevím za jakých podmínek je teda přilákala k tomu stolu, ale oni podepsali dohodu, teď to já nevím, dva týdny, hmm. Srbsko a, a Kosovo, že teda jako budou jednat. No. Hmm. Takže já nevím, co no, Srbsko musím naslibovat, že prostě pokud no, tak, tak jako eh, chtějí že chtějí jo. tak musí. Tady ten výbor je normálně na tom epi, web, na webstreamu, že jo? To všechno veřejný, ne? Tady to. Já myslím, že jo, ale nedívala jsem se jako. Řeknu si, ať si to poslechne, tam to přijde. Pro ně je to úplně, to je prostě to, co hmm. on dělá každý den. Není tady teda... Není webstream? Eh, Jsem ten se, že všechny... to je to ucho, že jo, hmm. vždycky. Hmm. Jsem myslela, že automaticky všechny tady ty výbory, jsou, to by se dělo, no. Tady no. A bylo by to i řečeno, že, že to je napsáno, akorát no. neveřejná zkuze, tak asi v těch momentech. V těch jako momentech, no. jsou koordinátoři a tak, ale jinak je to podle mě... Hmm, ano. Až budeme jednat o Mexiku a po Švýcarsku, tak to bude neveřejné. Myslím, z kolik je hodin? Mám pocit, že jsme tady půl Dvanáct. Dva dny. Taky <laughs> mám ten pocit. Takový nabitý. Já tady budu ještě odpoledne a ještě zítra dopoledne. Ty se máš. Co se to ještě dovíš? vždycky znovu člověk jak si tápe a hledá v tom momentě a neví. Já tady mám hroznou kliku, že jsme fakt jako se bavili o tom včera hmm. velice konkrétně. I tam padaly prostě ty konkrétně, že člověk si to mnohem líp potom představí, ano, že tady no. lítá jako... Hmm. To člověku vždycky hrozně pomůže, no. Jako je pravda, že až se budou bavit o Mexiku, tak teda tam vůbec nevím, co se děje teď v Mexiku. Hmm. No, hodně se tam střílí. Vážení kolegové, dámy a pánové, chtěli bychom zahájit jednání o bodu 9 našeho pořadu jednání. Jsem rád, že zde spolu se svým kolegou Eduardem Kukanem, vedoucím delegace, mohu přivítat pana Ivicu Dačiče, předsedu vlády Srbské republiky. Od naší poslední diskuze s vaším náměstkem. Došlo, pane předsedo, k celé řadě novinek ve vývoji a <clears throat> Máme tu tu poslední dohodu o realizačním plánu. Já bych vám chtěla poblahopřát k osobní angažovanosti. A ten postup se může opírat o tento pozitivní moment. Také eh, vítám Eh, to, že v posledních měsících eh, jste učinili konkrétní kroky boji proti korupci. Je to velice důležité jako posílení právního státu, eh, boji s korupcí a s organizovaným zločinem, úsilí ve smyslu respektování základních práv a svobod. Červnová rada bude hodnotit dosažené výsledky a pokrok. Já se domnívám, že to stanovisko, které jsme přijeli ohledně dosažených výsledků, nás všechny vede po správné cestě. My víme, jak je to složité, protože je tu celá řada emocionálních, politických, historických i kulturních otázek, které to ovlivňují, ale Věříme, že se podaří je eh, vyřešit mírovým eh, způsobem a těšíme se tedy na vaše vysvětlení. Pane předsedo, máte slovo. Poštovaný gospodine Brok. Post... Vážený pane Broku, Vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, velice vám děkuji za pozvání, abych vystoupil ve vašem výboru pro zahraniční záležitosti v Evropském parlamentu. A dovolte mi, abych úvodem vyjádřil, jak jsme spokojeni eh, s výsledky přijetí usnesení eh, eh, Evropského parlamentu z 18 dubna, kde je eh, uvedena aktuální situace eh, začlenění eh, Srbska, to znamená nový vítr do plachet našeho parlamentu, abychom sledovali dění v Evropě. Je to nesmírně důležitý krok, abychom respektovali také rozhodnutí Evropské rady a stanovení data pro zahájení velkých jednání. Je to realistický a dosažitelný cíl. Dámy a pánové, e, Srbsko přijalo dialog s Prištinou na nejvyšší politické úrovni e, pod vedením vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci paní Eštnové chceme usilovat o udržitelné dlouhodobé řešení v zájmu všech stran. 19. dubna jsme dosáhli dohody s Prištinou řešení otázek Kosova. Byl to důležitý krok vpřed. A Srbsko neuznalo nezávislost Kosova, ale uvědomuje si, e, jaká je realita a e, co je důležité pro každodenní život e, Srbů. A touto dohodou jsme stanovili, že je třeba v souladu s mezinárodním ustanovení respektovat pozici e, menšin a vytváření místních samozprávných celků. E, instituce e, jsou pod dohledem Prištiny, ale jde o respektování práv, autonomie z hlediska utváření celků a financování. Musím zdůraznit, že to neznamená, že bude vytvářena nová e, republika Srbska. Tady e, je celá řada aspektů, které znepokojily členské státy, ale týká se to vztahu e, k kosovským Albáncům bude to základ pro e, nový a mnohem rychlejší hospodářský vývoj. Dalším nutným krokem, e, abychom stanovili datum zahájení jednání, bude naplnění dohody s Prištinou. V našem zájmu je e, uskutečnit vše, na čem jsme se s Prištinou dohodli. Tady není prostor pro žádné odchylky. V uplynulých dnech Psko přijalo plán realizace. A chtěl bych vás ujistit, že srbská vláda učiní, co je v jejich silách, abychom ho eh, plně uskutečnili abychom odstranili poslední překážku, aby eh, eh, Evropský eh, summit mohl činit rozhodnutí. Já bych chtěl upozornit na reformy, které uskutečňujeme v Srbsku. Je to strategie, abychom uskutečnili soudní reformu. A bychom stanovili plán právních reform spolu se Soudní akademií. Dále vytváříme plán na pětileté období a cílem je přijmout transparentní soudní systém, který eh, bude vycházet z eh, rovnosti eh, justice a právního státu. Jako úspěšný krok můžeme zhodnotit boj proti korupci. Také to uznala zpráva Evropské komise a Evropského parlamentu. Dále přijetí nové strategie a e, plánu boje proti korupci e, e, bude následovat a vycházíme z nulové tolerance vůči korupci. Strategie počítá s mechanismy a se spoluprací mezi jednotlivými orgány, policejními, soudními složkami. Chtěl bych se zejména zmínit o tom, že koncem loňského roku jsme upravili eh, právní, určitá právní ustanovení a chtěli bychom eh, provést ještě další podrobnější změny trestního zákoníku, což eh, vytvoří lepší rámec boje proti korupci na eh, druhé čtvrtletí tohoto roku počítáme s těmito změnami. Eh, budeme řešit problém eh, diskriminace a budeme se snažit zlepšit pozici zranitelných skupin. Dále žadatelé o azyl a v loňském roce se snížil počet žadatelů o azyl a my následujeme pozitivní příklad Německa. Srbská vláda dělá, co může, aby eh, řádně řešila tento problém v souladu s evropskými normami. Ale je třeba se zmínit o tom, že zrušení eh, vízového eh, režimu bude mít negativní dopady, co se týče práv menšin a lidských práv usiluje naše vláda o vytvoření nové eh, strategie, aby přijala nový plán, který se bude zaměřovat na tyto citlivé a velice zranitelné sociální skupiny a učiní eh, kroky proti jejich diskriminaci eh, chceme eh, řešit také problém osob eh, LGBT a eh, zohlednit jejich sociální pozici, abychom učinili kroky proti diskriminaci. Co se týče určitých menšin, dosáhli jsme v uplyném období značného pokroku podařilo se odstranit problémy s financováním a zahájili jsme iniciativu, abychom eh, reintegrovali eh, Republikovou radu pro národní menšiny. Chtěl bych upozornit na nejdůležitější otázku, a to je ekonomická otázka. Sektor hospodářství, dopady hospodářské krize v Evropské unii i na celém světě měly značné dopady i v naší zemi. Největším problémem je nezaměstnanost, která již překročila 25 e, Vyplácejí se velice nízké platy a důchody. E, došlo k poklesu životní úrovně našich občanů i když se tu objevují některé povzputivé e, známky. E, v každodenním životě dopady krize nejsou tak patrné a e, vstup Srbska do Evropské unie bude dobrým signálem pro investování do naší země. Máme eh, dobře eh, vzdělanou, připravenou pracovní sílu, která není eh, drahá a dále máme dohody o volném obchodu s celou řadou evropských států. Spolupracujeme s Evropským parlamentem a E, mezi naším parlamentem a Evropským e, parlamentem máme interparlamentární e, dialog. Dále spolupracujeme s východoevropskými zeměmi a očekáváme, že po příštím summitu se pozdvihnou tyto vztahy ještě na vyšší úroveň a že můžeme počítat se s intenzivněnou spoluprací s tímto parlamentem. Integrace naší země je nesmírně důležitá. Dámy a pánové, dovolte, abych se závěrem vrátil k tématu, který je nesmírně důležitý pro naši zemi, a to je politika rozšíření Evropské unie. Jakožto premiér země, která má obchodní vztahy s většinou členských států EU. Přál bych si, aby eh, rozšíření Evropské unie pokračovalo. Nemělo by dojít eh, k zpomalení po přistoupení Chorvatska politika rozšíření Evropské unie byla velice úspěšná eh, v celé historii Evropské unie. Vztahy mezi evropskými státy se díky tomu eh, zlepšily. Je to samé jádro existence Evropské unie jako rozsáhlý mírový projekt. Srbsko eh, eh, nevolá po vytvoření nových eh, podmínek, ale kritéria členství by se měla uplatnit i v našem případě. Chtěl bych vás ujistit, že splníme svůj úkol a Proces evropské integrace je nesmírně důležitý pro Srbsko, je nesmírně důležitý pro celý region. Evropská unie jistě ocení úsilí Srbska tak, že Srbsko a celý náš region se ještě více přiblíží k Evropské unii a nakonec budeme přijati jako rovnoprávný člen. Závěrem bych vám chtěl velice poděkovat za podporu, které se nám dostalo od celé řady poslanců. Děkuji také za eh, podporu eh, eh, v úsilí, aby se Bělehrad stal evropským hlavním městem kultury v roce 2020. Jistě jsou tu různé kulturní vlivy, které hrály roli v historii Srbska. Před mnoha lety jsme eh, byli na dělící čáře mezi východem a eh, západem. Eh, asi před 17 staletími byl u nás přijat známý milánský edikt, který prosazoval křesťanství v Evropě. Děkuji vám a s radostí zodpovím na vaše otázky, jak jsem přislíbil předsedovi tohoto výboru a rád si vyslechnu vaše návrhy, co byste eh, se chtěli všechno dozvědět. Víte, Srbsko ztratilo hodně času. HDP Srbska představuje 65% oproti tomu Eh, kolik činil v roce 1989. Eh, Srbsko mu už nemůže dělat malé kroky, my potřebujeme velký skok ku předu. Eh, naši občané vedou složitý život v současnosti, ale všechny důležité kroky vůči Evropské unii jsou e, sice složité, ale věříme, že jsme učinili již ten první krok. Chtěl bych vás ujistit, že budeme implementovat odpovědně vše, co bylo dohodnuto v dialogu s Prištinou a děkuji vám za pozornost. Uh, uh, děkuji mnohokrát. Nyní má slovo pan Kukan, prosím. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Velice vřele vítám pana premiéra Dačiče. Jsem velice rád, že jste se dostavil do Evropského parlamentu na půdu tohoto výboru. Díky tomu, že znám danou zemi, daný region, alespoň trochu, tak si plně uvědomuji skutečnost, že implementovat změny, se kterými jste začali trvá dlouho a vyžaduje to osobní politickou odvahu. Z tohoto důvodu jsem povzbuzen výsledky nové vlády Srbska a pamatuji si, že v dané době program, kdy se vytvořila koalice, velice jasně říkal, že chcete jít evropskou cestou směrem k Evropě, je tedy povzbudivé, že stále držíte slovo, které jste dali. Je tady celá řada důkazů, která mohou podpořit tuto snahu a potvrdit ji. Vzhledem k tomu, že jste už dospěli tak daleko po té cestě, tak bych vás rád povzbudil, abyste v ní pokračovali. Vím, že je to nesmírně obtížné, ale myslím si, že máte podporu nás všech. Rád bych také poděkoval členům delegace pro jihovýchodní Evropu, že byli k dispozici, když jsme jeli do Bělehradu. Nedali jste nám dvě minuty, ale dvě hodiny, což pro nás bylo nesmírně zajímavé. Takže ty diskuse byly vysoce kvalitní a těšíme se, že se uvidíme opět buď zde, anebo u vás. historická změna Srbska a zapojení Srbska do Evropské unie je pochopitelně obtížný, gigantický úkol, ale ukázali jste nám, že jste rozhodnuti o to usilovat a že pokračujete v této cestě. Máte veškerou podporu z naší strany. Pane premiére, nechci tak to dál pokračovat. Chtěl bych ještě jednou poděkovat eh, za vaše informace, co jste nám řekl. Bylo naprosto jasné, srozumitelné a položil bych jeden dotaz. Možná je dobré využít této příležitosti a mohl byste se s námi podělit o své názory. Je to oblast, která vyvolává obavy v Evropském parlamentu. Je to vztah Srbska a Ruska. Někteří kolegové si v Evropském parlamentu myslí, že pro ruský element ve vaší politice je příliš silný a zaznívají kritické poznámky k tomuto tématu. Mít dobré vztahy s Ruskem, na tom není špatného. Všichni chtějí mít dobré vztahy s Ruskem. Evropská unie také. To je v pořádku, ale ve vašem případě vznikají určité pochybnosti, zda je to v pořádku, protože historicky je to dáno, že Srbsko mělo vždy vztahy s Ruskem a vždy udržovalo dobré vztahy. Můžete nám, prosím, vysvětlit vaše stanovisko, vaši filozofii preventivním způsobem, tak předejdeme určitým spekulacím s ohledem na toto téma. Děkuji. Kolegové, mám dlouhý seznam jmen. Každý řečník má dvě minuty. Prosím, mějte to na paměti. Pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vaše návštěva je pro nás velkým povzbuzením na vaší cestě eh, k evropské integraci a já doufám, že vaše vystoupení zde bude dalším povzbuzením a co se podaří udělat za rekordní dobu, abychom posílili úsilí eh, parlamentu pro stanovení data jednání. Vaše vystoupení je opravdu velice povzbuzující, protože je třeba mít argumenty, proč eh, Srbsko eh, Eh, takto postupuje a to bude pro nás s naším úkolem. My si velice vážíme role Srbska jakožto příkladu, který můžeme studovat. Může to být příklad, který poslouží pro země jako je Macedonie, Bosna a Hercegovina. Jak by se mohli zaměřit na realistickou situaci od eh, různých představ. A je opravdu třeba, abychom se seznámili s vašimi vztahy v Evropě kdy je třeba ještě řešit některé rozpory. Rád bych vám položil eh, dvě otázky, které se zejména týkají implementace. Co by eh, měl, dosa- čo by měl dosáhnout váš parlament? Eh, byl stanovena lhůta do února 2015. Co chcete tedy učinit také v oblasti energetiky? Vaše média informovala o rekonstrukci vaší vlády. Jak eh, míníte vlastně tuto rekonstrukci vlády? Ами господин министър-председател, добре дошли в нашата Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane premiére, vítáme vás v našem výboru. Chtěl bych vám poblhopřát k vašemu historickému kroku, kdy jste podepsali dohodu s Kosovem, kdy takto vyřešíme bolesti, otevřené rány minulosti, protože integrace musí postupovat takovýmto směrem. Také to vymítí netolerantnost a špatný přístup. Pane premiére, dovolte mi, abych využil této příležitosti pohovořil o tom, že jsem měl možnost navštívit parlament a rád bych se zeptal na následující. Pochopitelně to má ohromný vliv na média, akademický život Srbska, postkomunistické země, přístup, a je to otázka, přístup k archivu o bývalém komunistickém systému v Jugoslávii zda tyto archivy budou zpřístupněny nezávislým republikám, které byly kdysi součástí Jugoslávie. Já vím, že to nesmírně citlivá otázka. Je tady velká rezistence nejen tedy mimo, ale především v Srbsku, kdy má zveřejnit ten systém tajných agentů, včetně lidí ze spojených sil, i diplomatický sil. Bohužel je to citlivé téma i u mě doma v Bulharsku. Máte nějakou představu o tom, jak postupovat, anebo nechcete spíše otevírat tyto archivy v tuto chvíli. Skutečnosti poukazují na to, že posttotalitní země ve východní Evropě, které udělali tento krok, to znamená otevřeli tyto archivy, byly mnohem úspěšnější oproti těm, které ponechali tyto archivy uzavřené a tajné. Já přeji všechny možné úspěchy Srbsku a můžete se spolehnout eh, na eh, naši podporu. Pan Rouček, eh, předseda skupiny pro Západní Balkán. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás. Vítám vás v našem výboru AFET. Pane premiére, v první řadě bych vám chtěla poblahopřát k vaší odvaze, protože vím, jak obtížné to je řešit eh, tak bolestivé eh, příběhy, tak bolestivou historii, jak je to emocionální, je obtížné eh, vztah s Kosovem. Takže blahopřeji, blahopřeji také k uzavření dohody s Kosovem, s Prištinou je tady určitý implementační plán, takže se asi všichni shodeme na tom, že to je správný krok. My, sociálně demokratická skupina, si také vážíme vašich reform. Zmínil jste soudní reformu, menšiny, zákonnost a tak dále. Jste na správné cestě a my si myslíme, že za to byste měl být odměněn. Nyní je na vládách na Evropské unii, aby eh, se drželi svých slibů. Srbsko eh, by na dalším zasedání rady mělo získat eh, datum. To je naše stanovisko. Zmínil jste rok 2020. Jak důležitý rok to bude pro Bělehrad? Já si myslím, že bychom měli mít víceméně toto datum na paměti. až budeme hovořit o rozšíření a rozvoji nejen Bělehradu, ale celého Srbska. Srbsko je klíčová strategická země pro celý západní Balkán. Dovolte mi, abych položil tady svůj dotaz. Hovoříte o hospodářství, o ekonomice. Víme, jak obtížná ekonomická situace v Srbsku je. Máte více než 20% nezaměstnanost, potřebujete strategickou infrastrukturu, projekty v této oblasti. A já uvažuji o propojení Bělehradu s rychlo vlaky a dálnicemi se všemi hlavními městy Evropské unie do Skopje, Řecka, do Bukurešti, Sofie. Tyto projekty mohou na pomoci také hospodářskému rozvoji. Jak vidíte tuto možnost? Děkuji. Thank you, Brandner. You have the floor. Děkuji, paní Brandner má slovo. Děkuji srdečně a srdečně vítám u nás v Evropském parlamentu. Nejdříve bych vám chtěla také pogratulovat k tomu, co jste s velkou odvahou a také eh, velkorysostí zahájil pro vaše občany. Je eh, nutné se na vše dívat eh, z dlouhodobého hlediska, což my vítáme a blahopřejeme vám k tomuto širokému rozhledu. I nadále tedy doufáme, že půjdete touto cestou. Dovolte mi dvě krátké poznámky a jednu otázku a jeden komentář. Eh, co chcete udělat eh, v tom smyslu, aby i Srbové v severním Kosovu šli vaším směrem, aby pochopili, co plánujete. Já se domnívám, že mnohé se dá realizovat, ale když lidé na určitých místech s tím nesouhlasí, tak je to velmi obtížné. Eh, co chcete udělat eh, v tomto smyslu. Druhá otázka ohledně eh, realizace opatření v kosovské policii. Jaké procesy jsou plánovány proto, aby jednotlivci, které, kteří mají nastoupit do policejních složek, byli dostatečně ověřeni co do své předcházející činnosti. Vy jste také hovořil o ekonomické situaci Srbska a o tom světle na konci tunelu. Já se domnívám ale, že prožíváte obtížnou situaci a dnešní zprávy jsou spíše znepokojující, především tedy váš apel na eh, finanční radu pro finance. Já se domnívám, že eh, jsou to problémy závažné. V Německu i nadále budeme podporovat váš vstup. Hlasování v Německu eh, pokračuje a naše strana eh, tento postup podporuje. Děkuji vám. Stanek. Karl Stanek. Pane předsedo, pane premiére, vítám vás v tomto výboru. Jsem dlouhodobý přítel Srbska a tato dohoda mezi Bělehradem a Prištinou je dobrý krok. Možná si myslím, že dříve nebo později bude nutné udělat eh, rozdělení a nebude nutné mít trvalé řešení. Možná se mýlím. Když se podíváme na eh, krále Jugoslávie Petra, tak eh, říkal, že v podstatě současnost je vždy zatížena minulostí. Jak říkal pan Brandon, některé nacionální elementy nejsou úplně šťastné eh, s touto dohodou. Jak to budete řešit? Včera, a pan Kukan byl přítomen, jeden srbský poslanec říkal, že se to dohodlo pouze v Bruselu. A tím eh, se nejedná s eh, lidmi ze severního Kosova. Takže co budete dělat s těmi lidmi, kteří údajně nebyli konzultováni, aby mohla tato dohoda fungovat z dlouhodobého hlediska? Hlavně eh, v překladu jsem pochopil, že Mitrovica a srbská komunita za řekou bude poprvé pod dohledem Prištiny jak to tam bude vypadat. Co se týče vztahu s Ruskem, mohu se zeptat na vztahy eh, s Černou horou, nejen tedy s Ruskem, jak to tam funguje. Černá hora podepsala balíček v rámci vyjednávání, ale myslíte si, že vaše země eh, by mohla dohnat Černou horu a mohla by vstoupit do Evropské unie ve stejnou dobu jako Černá hora? Jak to vidíte s Makedonií? Makedonie pokulhává, není schopná vyjednávat, eh, můžete využít svého vlivu a zlepšit dané vztahy a Eh, dále řešit také otázku jména. A poslední citlivá věc, eh, Chorvatsko eh, vstoupí do Evropské unie, to vítám, ale je tady snad nebezpečí, že Chorvatsko může naopak zabránit vašemu možnému vstupu, protože spolu máte konflikty, které trvaly také více než deset let. Děkuji. A paní Zavela. Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, vítám vás. Je naší ctí a naší výsadou přivítat vás v Evropském parlamentu a přejeme vše dobré Srbsku i danému regionu. Datum zahájení vyjednávání by eh, bylo dlouhodobým obdobím nestability. Co se týče iniciativy okamžité regionální spolupráce, co se může stát a jak byste chtěli, aby sousedské země využili tohoto historického momentu. Thank you. Mr. Bo- Děkuji pana Bostináru. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, jsem velice rád, že vás zde mohu přivítat a bude opravdu mnohem snazší pro přátelé Srbska, aby zorganizovali událost spolu s zástupci eh, Srbska, abychom hovořili o vaší evropské cestě, ale teď přejdu do rumunštiny. Spun, domnule premiér, și să spun colegilor mei. Chtěl bych vám, pane premiére, vám i kolegům říci, že pouze ti, kteří chápou komplexnost této situace a kteří chápou eh, závažnou a obrovskou odpovědnost, kterou mají, pouze ti, kteří vedli Prištinu a Bělehrad, dokázali udělat tento rozhodující krok. Proto vás také prosím, aby se politickým stranám v Bělehradě řekl, že si jich vážíme. Vážíme si jak menšinových, tak většinových politických stran, které přijali také tuto dohodu. Zároveň však také chci říci, že nyní je nezbytné vše zjednodušit. Neexistuje však žádný důvod pro stanovování nových podmínek pro Srbsko a jsem si jist, že Rada bude stanovovat termín dalších jednání protože role Srbska pro regionální integraci je podstatná. Velmi si vážíme toho, co vaše vláda v této době učinila. Paní Weigl. Vážený pane předsedo, Vážený pane místopředsedo, budu hovořit slovinsky a dovolte, abych vám poblahopřál k vaší osobní reformě a politiky, kterou vedete k té nové politice, na které jste se dohodl se svými politickými partnery. Je to znamení, že budete sledovat moderní politiku a e, představuje to také moderní část Evropy. E, v minulosti jsme připravovali plán pro Kosovo a já jsem rád, že velká část tohoto plánu byla zapracována do nových vztahů, na nich jste se dohodli. Dovolte mi říci toto. V Srbsku se takto podařilo přijmout novou politickou linii a já doufám, že se Srbsko stane členem Evropské unie. Byl bych moc rád, kdyby se tak stalo. Teď mám na vás dvě otázky. Co se týče aut autonomie Vojvodiny a politických eh, aktivit eh, jsou součástí vaší vládní politiky? Stane se Vojvodina takovou avantgardou, takovým eh, pokrokovým prvkem vaší politiky a dále těch ty městské celky na severu Kosova. Nedomníváte se, že se to dotkne toho systému, na kterém jste se dohodli spolu s Prištinou? Jak to bylo definované jako součást dohody. Jinak vám přeji nadále hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že také jednání o veřejném eh, dluhu Srbska eh, bude ukončeno úspěšně a že se vám podaří vést přístupová jednání do Evropské unie. Paní Kopa, děkuji. Pane předsedo, vážený pane premiére, je nám velkým potěšením, že jste eh, můžete vystoupit. Já jsem stínovou zpravodajkou skupiny socialistů eh, k Srbsku a já vám mohu jenom poblahopřát. A stejně jako již řekli mnozí z mých kolegů, je a mělo by to sloužit jako příklad řešení jiných eh, regionálních konfliktů konfliktů. Je třeba nyní rychle zahájit jednání mezi Srbskem a EU. Naše politická skupina vás ve vašem úsilí podpoří když e, usilujete o e, reformy. Víme, že srbská vláda stojí ještě před e, spoustou výzev, a to v mnoha odvětvích. Ale budete mít Evropský parlament na své straně. Jak se již kolegové ptali na vztahy Srbska s různými zeměmi. Já bych chtěla se zeptat eh, na vaše vztahy s velkým regionálním hráčem, jako je Turecko. Eh, my usilujeme o blížší vztahy s Tureckem a jaký je váš postoj? Děkuji vám. Luneček. Paní Luňáček, v neposlední řadě děkuji, pane předsedo. Já bych eh, jménem skupiny zelených eh, chtěla přivítat pana premiéra Dačiče v eh, našem výboru a já si opravdu velice vážím toho, co děláte vy a vaše vláda. My jsme se s vámi setkali, než jste nastoupil do funkce a vy jste se tenkrát eh, zavázal k těmto krokům a jak již řekl můj kolega Kukan, chtěla bych vám poděkovat za vaši osobní a politickou odvahu, abyste činili první krok tohoto maratonu, který jste v loni eh, zahájili. A je to přes 40 kilometrů a vám ještě chybí asi tak dva nebo tři, abyste dokončili tento maraton započatý v loňském roce. Chtěla bych vás povzbudit, abyste ho dotáhl do konce tuto dohodu mezi Srbskem a Kosovem, abyste opravdu měli termín vyjednávání o přistoupení do EU, aby se Kosovo stalo plně rovnoprávným členem eh, přístupové dohody. Je třeba ještě překonat některé překážky a já bych se chtěla zeptat, tento víkend se bude konat eh, summit o eh, jihoevropském eh, ochryt, o jeho evropské spolupráci. Bohužel RCC vyslala poslala pozvání k účasti, ale jak jsem slyšela, prezident Nikolič zabránil účasti a také jsem slyšela, že některá velvyslanectví eh, ještě plně nerespektují eh, vaši linii, aby se Kosovo plně účastnilo různých eh, konferencí a jednání. Chtěla bych se tedy zeptat, co učiníte, aby všechny instituce, úřady eh, usilovaly o stejné cíle jako vaše vláda. Je to velice důležité pro vaši zemi, abyste eh, měli plnou podporu. Nyní předám slovo panu Pierre Mirovi, DG Enlargement, rozšíření. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice poctěn že mohu vyslovit naše ocenění pro Srbsko. Je to historický krok. Chci poděkovat především vám, pane premiére, za vizi, kterou jste prokázal během posledních několika měsíců v rámci vysokého dialogu s Kosovem, který je byl zprostředkován vysokou představitelkou. Musím říci, že jste řekl sám, že Evropská unie je mírový projekt a to vás inspirovalo. Aktivní zapojení do dialogu, odvážný krok a rozhodnutí byl prosazován také doma. Byl podpořen, což je důležité, chválihodné a už to přináší dobré doporučení ze strany komise, co se týče vyjednávání o přístupu. Pochopitelně musíme zajistit eh, opravdové naplnění akčního plánu, podobně jako jiné prvky, na kterých eh, jsme se dohodli a věřím, že tato dohoda bude uzavřena co možná nejdříve v oblasti energetiky a telekomunikací. Krok směrem ke Kosovu je velice důležitý především pro občany na obou stranách, ale je to důležité také pro stabilitu v regionu. A je to důležité i pro ostatní, protože je to pozitivní příklad. Je tady celá řada nedořešených bilaterálních otázek v regionu. Nedávno pan komisař File navštívil Srbsko a vedl diskusy o reformách, které provádí vaše vláda. Očekáváme, že strategie v oblasti soudnictví, boje proti korupci, diskriminaci, to vše bude záhy ukončeno a bude to v souladu s naším doporučením, protože to jsou důležité otázky, tak jak zmínil pan předseda Brok. Z tohoto důvodu plně věřím, podobně jako ostatní členové Evropského parlamentu, kteří hovořili dnes dopoledne, že Srbsko bude koncem června přizváno, aby se dostalo k dalšímu kroku k další fázi evropské integrace. A to bude velice pozitivní signál pro celý region. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Takže celá řada dotazů. Nyní máte možnost na ně odpovědět, prosím. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, vážení europoslanci tyto otázky jsou mnohem snažší, než na které budu muset odpovídat v srbském parlamentu, protože budeme řešit hospodářské otázky. Chtěl bych poděkovat všem, kdo před chvílí pohovořili. Chtěl bych poděkovat za váš upřímný zájem. Sledujete situaci v Srbsku. Chtěl bych poděkovat za vaše slova podpory a povzbuzení v našich snahách a nyní k vašim dotazům. Věřím, že na některé z nich jsem již odpověděla, ale možná bych měl některé věci ještě zúraznit. Implementace. Dohodli jsme se na implementačním plánu, kde jsou stanovená data, termíny, které musíme dodržet a tento plán je rozdělen do několika částí. Jednak se jedná o legislativní změny, což je zcela zásadní pro realizaci tohoto plánu, uzavření této dohody, a to z obou stran, tedy obě smluvní strany. Dále jste zmínili policii, soudnictví, volby do místního zastupitelstva, což bude na podzim dále fungování jednotlivých srbských komunit a otázka zajištění voleb. Velké skupiny se mají setkat v následujících dnech. Očekáváme, že s určitými obtížemi tento plán bude naplněn. Už ty obtíže budou mírného nebo závažnějšího rázu. Kromě tohoto plánu, který se týká realizace, probíhají diskuse o otázkách eh, energetiky, telekomunikace. Opět máme stanoveny konkrétní termíny a jsou to věci, které jsou zajímavé pro obě strany. Musíme zainvestovat ohromné úsilí a pokusit se dosáhnout kompromisu. Máme jasně stanovený přístup. Nehovořili jsme o otázkách statutu, to bylo předem dáno, ten dialog je vzájemný. A vzhledem k tomu, že se nejedná o to, aby Srbsko uznalo nezávislost Kosova, jsme přijali to, že budeme hovořit o Kosovu na základě rozhodnutí 12.11 a také na základě očekávání e, Srbů a politického života v Kosovu. Znamená to určitou úroveň reformace, integrace některých stávajících institucí, orgánů. Budeme naopak některé orgány muset eh, vytvořit, abychom mohli plně naplnit tuto dohodu. Pochopitelně je v zájmu Srbů, kteří jsou eh, v severské, na severu Kosova, aby se zúčastnili také tohoto plánu, aby realizovali tento plán. Tento plán nemůže být plně implementován, pokud bude implementován pouze Bělehradem. Z tohoto důvodu musíme prosazovat politický dialog i s těmito občany, s těmito zástupci a já osobně i pan Vučič, můj náměstek, už jsme jeli do této oblasti, hovořili jsme se Srby, kteří žijí na severu Kosova a hovořili jsme o našich snahách a možnosti, aby se v maximálně míře zapojili do naplňování této uzavřené dohody. Jak víte, ten implementační plán žádá reformu soudnictví, policejních orgánů, které musí být reformovány, musí vzniknout nové instituce, musí dojít také k určité integraci, což bude dáno E, stávající legislativou a musí to proběhnout do konce tohoto roku. Potom máme krátkodobé cíle, ty se musí e, doplnit do roku 2020, do června, ale ten proces nemůže být e, do té doby plně naplněn. Co je důležité, všichni musí být přesvědčeni o tom, že to není otázka jenom prodlužování, odkládání, ale že toto datum bude dáno a že to bude důležité pro naše vyjednávání. Chtěl bych eh, zdůraznit také úlohu, kterou se hrála paní baronka Aštonová. Chtěl bych eh, poděkovat za nesmírně pozitivní přispění do našich jednání. A když eh, Hillary Clinton a paní baronka Eštonová přijeli do Bělohradu, pan prezident Nikolič i já jsme spolu vedli rozhovory, potom proběhla tisková konference a obě byly překvapeny tím, že na tiskovém zasedání jsem řekl přesně to, co jsem říkal během naší důvěrné schůzky. Protože politici eh, na zasedáních většinou říkají něco odlišného, než to, co sdělují potom před eh, tiskem a médií. Znamená to tedy, že můžeme hovořit otevřeně a můžeme si jasně říct, co je v našich silách a co nemůžeme zajistit. Dále konkrétní otázka rekonstrukce vlády. To se bude probírat v následujících týdnech a měsících, ale když se podíváme na to budoucí období, věřím, že Srbsko potřebuje politickou stabilitu abychom mohli zajistit náležitou rekonstrukci. Musíme rozhodnout, za někteří lidé zůstanou na postu ministra či ne, ale v tuto chvíli ještě nevíme přesně, o koho se jedná. Pan Kováč hovořil o archívech bývé, bývalé Jugoslávie. Nejsem zas tak mladý, je mi 47, ale nevěřím, že jsem uveden v těch archivech bývalé Jugoslávie. Nemám žádné námitky proti otevření archivů. Můžeme otevřít vše, co neohrožuje národní zájmy nebo zájmy jednotlivých regionů. Nevěřím, že by mohl vzniknout nějaký problém. Věřím, že se dohodneme. Co se týče našeho vztahu s sousedními hlavními městy. Ano, naprosto s vámi souhlasím. Je to pro nás priorita, abychom byli přímo napojeni na hlavní města. Máme tam celou řadu hlavních měst, z geografického hlediska jsou velice blízká, nicméně nejsou blízká z hlediska eh, infrastruktury. Nemáme dobré silnice, není tam letecké spojení, takže je velice důležité, abychom eh, dokončili koridor 10 a 11, což jsou koridory, které směřují k Černé hoře a abychom to propojili s Rumunskem, se Sarajevem, například tam vůbec nevede žádná dálnice. Na prvním zasedání s panem Tačičem jsem navrhl, že bude z dálnice mezi Prištinou a městem, které se nachází na jihu Srbska. Pak by se to propojilo do Maďarska, Bulharska, je tam eh, velice silný provoz především nákladních automobilů. Musím říci, že jsme dospěli k dohodě v celé řadě obtížných otázek pan, panem Tači i s paní Eštenovou. Nicméně jsme se nedohodli na otázce dálnic, protože jsme se dohodli, že to by mělo být zafinancováno Evropskou unii. A do této chvíle jsme neobdrželi žádnou odpověď, ale s paní Ešnovou jsme se o tomto dohodli. Nemůžeme pouze očekávat, že přijdou peníze z Evropské unie. Jedná se o iniciativy, které má vláda i naše koalice plně podporuje. Co se týče integrace policejních složek do jiných eh, bezpečnostních struktur, ten princip je jasně dán a je to vize, že částečná amnestie by měla být přijata v případě těch, kteří nespáchali žádné trestné činy, že tyto lidé by měli být zaintegrováni do nových institucí a ti, kteří spáchali jakýkoliv zločin, nemohou pracovat v policejních složkách, eh, protože to by v podstatě bylo označeno jako terorismus. Takže to je důležité jak pro nás, tak pro Prištinu. Dále ekonomická opatření, to je také důležité, o tom jsme se také bavili. V těchto týdnech na jedné straně musíme říci, co chceme, na druhé straně musíme získat maximální míru investic. A také zajistit rozvoj, protože pokud nezajistíme rozvoj, tak nemůžeme postupovat dál. Nemůžeme dosáhnout pouze pomocí úspor eh, daného kýženého výsledku. Musíme i náležitě zainvestovat. Je nemožné dále snižovat platy a penze, protože průměrný plat v Bělehradu je 365 euro měsíčně a doufám, že ta situace se mění. Mění se měsíc od měsíce. Penze dokonce polovinou této částky. A za takovýchto podmínek je nesmírně obtížné říkat, ano, snížíme ještě dál platy a penze. Uvědomujeme si skutečnost, že veškerá tato opatření se ubírají směrem sociálního růstu ve výši 2%, ale to podle nás nestačí. Mělo by to být dokonce našeho mandátu ve výši 5%, abychom dosáhli viditelného ekonomického oživení. Co jsme udělali v Bruselu? To je něco, co bylo jednomyslně podpořeno vládou, také naším parlamentem, většinou v parlamentu. Musím říci, že nepodpořili dohodu jako takovou, ale spíše tu orientaci Srbska. To znamená, že orientace Srbska v budoucnosti bude podle této dohody. Dále eh, národní nebo národnostní eh, nacionalistické prvky nemohou zajistit tento pokrok, protože to, co jsme udělali my, je dobré pro celé Srbsko, pro naše občany a je to ironie, politická ironie, že jediná strana v, Evrop- v našem parlamentu, která je proti této dohodě, je strana pana Koštunici, který po řečeno porazil Miloševiče a dané volby. Takže je právem každé politické strany, aby měla svoji orientaci. Já bych vás vyzval k následujícímu. Máte své politické strany, politické frakce. Požádali bychom vás, abyste zapojili naše politické strany, náš parlament, protože my nejsme dostatečně napojeni na politické strany, na vaše frakce, abychom Um, mohli sdílet eh, naše hodnoty s vašimi. Má politická strana má problémy s otázkou integrace do frakce socialistů a demokratů. Ty problémy se týkají interních politik v naší země, protože tam je jiná skupina, která v tuto chvíli není u moci, ale myslím si, že to není dobré, protože co možná nejvíce politických stran, to znamená socialistická strana, sociálně progresivní strana i ostatní podobně orientované strany by měly být součástí politické organizace, a měli by být napojeni na politické strany v Evropské unii, tedy s frakcí, která působí v Evropském parlamentu. Co se týče autonomie Vojvodiny, nechceme omezovat autonomii této oblasti, je to i ústavně zakotveno, ale nemůžeme mít stát v rámci jiného státu. Všichni říkají, že srbská komunita v Kosovu nemůže být Republika Srbska. A pak nemůžeme říct, dobře, Vojvodina bude mít pravomoci státu. Autonomie Vojvodiny je autonomie rámci Srbska a není to nic proti Srbsku. A v tomto světle bychom měli prosazovat politiku plné autonomie v rámci nebo v duchu naší ústavy. Co se týče Ochrydu, tak eh, zde musíme najít přesná pravidla pro takové situace. Srbsko není proti účasti Kosova v regionálních fórech a o tom nejsou žádné pochyby. Otázka zní, jakým způsobem by to mělo být zajištěno. Jak se dohodnout o takové účasti? ale nyní musíme najít adekvátní způsob, který by umožnil takovouto účast a tento konkrétní případ podle mého názoru by měl být vnímán tak, že budeme velice vážně přistupovat k organizaci takovýchto aktivit a řešit patřičné problémy a vyřešit vše nebo veškeré problémy, které by mohly zabránit takovému eh, setkání. Musí být učiněna konkrétní politická rozhodnutí. Srbsko nemá zájem na tom, Například eh, naše vláda hovořila desetkrát s panem Tačím eh, za přítomnosti baronky Ašnové. Teď by nebylo tedy logické, kdybychom hovořili se zástupci Prištiny na jiných fórech, na jiných úrovních a jiným způsobem. Musíme tedy zvolit, o která fóra se jedná a stáhnout tento bod z pořadu jednání jako problém. Velice nás eh, zajímá a máme velký zájem o stabilitu v regionu. Chceme se všemi spolupracovat. V pátek eh, například jdu do Rumunska a doufáme, že ty problémy, které existují tam, se budou také moci řešit velice otevřeně. Například Vlachové, kteří jsou na východu Srbska, Rumunsko a Srbsko jsou velcí přátelé, ale naposled Rumunsko, i když nám Německo dalo zelenou, tak Rumunsko naneslo otázku právě této menšiny, když jsme dostali statut kandidátské země, že musíme řešit tyto problémy a vyřešit ty jaké vzájemné spokojenosti. Co se týče Makedonie, budeme mít setkání vlád, máme úzké vztahy s Černou horou, s Bosnou a Hercegovinou. Doufám, že se podaří eh, opět eh, přitáhnout ty země, které trošku pokulhávají, co se týče jejich možnosti členství. Nechceme, aby se jim stalo něco špatného, přejeme si je kvůli sobě, aby se jim vedlo dobře. Dále, co se týče Turecka, nemáme žádné předsudky, co se týče vztahu s Tureckem. Turecko má určitý vliv na daný region, je to velká země a máme tedy vztahy s touto zemí, nicméně nejsme pro, aby tento region byl ponechán vlivu jiných. A předtím, než odpovím na ten vztah naší země s Ruskem a Tureckem, pokud nejste přítomní v našem regionu, tak tam bude přítomen někdo jiný. To je mé sdělení vám. Srbsko má dlouhodobé vztahy s Ruskem. ale je to také v zájmu Srbska, aby Srbsko mělo partnery na západě. O tom nejsou žádné pochyby. Snažíme se uzavírat partnerství a z tohoto důvodu jsme podepsali dohodu s Francií a s Itálií o strategickém partnerství, ale zároveň také s Čínou a s Ruskem. Tady byste neměli mít žádné dilema. Srbsko chce mít přátelské, politické, ekonomické i jiné vztahy bez jakýchkoliv vojenských prvků nebo nějakých hrozeb pro stabilitu regionu. Naopak, celá řada evropských států má dokonce lepší ekonomické vztahy s Ruskem než eh, samotné Srbsko. Na závěr Vzhledem k tomu, že jste se zmínili o Turecku, tak mi dovolte, abych řekl, že ten termín Balkán, někteří říkají něco jiného, ale Balkán to je název pohoří, které je v Bulharsku. Jsou tam dvě turecká slova. Balkan a kan. Bal, eh, jedno znamená med a druhé znamená krev. A já si myslím, že teď bychom měli spíše vypít eh, sklenici medu a ne sklenici krve, tak jak tomu bylo na Balkáně v posledních letech neustále. Takže je tam celá řada dilemat, eh, které musíte řešit i vy, to si uvědomuji. Já se cítím skvěle, protože od nás se neočekávalo nic dobrého. Cokoliv jsme dělali, Eh, jsme, bylo vždycky velkým plusem. A nyní ta situace byla vlastně velice eh, nepříznivá. Teď jsou na nás kladena velká očekávání. Ta očekávání narostla nejen v rámci Evropské unie, v rámci Evropského parlamentu, ale také ze strany našich eh, občanů. A nyní je naším úkolem, a ten je nesmírně těžký, prosazovat novou politiku pro nový věk, novou dobu. Jít novou cestou především kvůli našim občanům a jejich eh, vůli. Takže z tohoto důvodu vás žádám laskavě o pomoc, o schválení, zahájení vyjednávání. To by bylo ohromné povzbuzení, ohromný stimul pro naše budoucí směřování v Srbsku a vůbec s ohledem na celou situaci v Balkánu. Takže děkuji, jste vždykoliv vítáni v Srbsku. Jsem si jist, že na tu návštěvu nezapomenete, protože my jsme nesmírně pohostinní. Thank you, Mr. Velice vám děkuji, pane premiére, za vaši vynikající prezentaci a také za ty dobré zprávy a za pozvání, které v blízké době jistě přijmeme. Děkuji.